Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dobré ráno. Posaďte se, prosím, začneme hned. Chvilku jsme čekali na ty, kdo měli trošku spoždění. Děkuji vám, že jste přišli. Máme před sebou den před prázdninami, náročný týden, máme několik bodů na pořadu jednání. Ráda bych vám řekla, že naše schůze je webstreamována jako obvykle. Tlumočení máme do jazyku členů tohoto výboru, podvýboru pro obranu a bezpečnost. Dovolte dovolte, abych teď přešla k bodu přijetí pořadu jednání a chci vám říct, že poslední bod pořadu jednání, ten odpolední, poslední, který souvisel se spoluprací s NATO a týkal se kybernetické bezpečnosti. Dnes na pořadu jednání není, při schůzi koordinátorů jsme se rozhodli, že velký bod debriefing o výsledcích minulého summitu NATO ve Varšavě bude s tím spojen. Všechny věci, které se na summitu probíraly, probereme a tento bod tedy se bude věnovat spojené deklaraci NATO EU, bude se soustředit na bezpečnost v kybernetickému prostoru. Tak, nevidím, že by někdo se hlásil s doplněním či poznámkou, tak předpokládám, že jsme tímto pořad jednání schválili. Dostáváme se ke schválení protokolu z minulé schůze z 15. 16. června tohoto roku. Lhůta pro předložení výhrad a komentářů či poznámek je do konce této schůze. Nebudou-li předloženy do této lhůty, pak bude protokol rovněž považován za schválený. Teď mi dovolte, abych vám představila vážené účastníky našeho panelu. Další bod pořadu jednání je výměna názorů s panem Patrikem Key, který je výkonným ředitelem Evropské agentury pro bezpečnost letectví EASA. Pan Key nás bude informovat a skupině na vysoké úrovni pro konfliktní zóny. Ten název je dost obecný, ale já předpokládám, že se ten název týká bezpečnosti letectví, leteckého provozu nad zónami konfliktu. Jsou to skoro už dva roky od okamžiku, kdy bylo sestřeleno letadlo MH17 17. července 2014. K tomu došlo, brzo to budou dva roky. A je výsledkem této dramatické události. Bylo to sestřelení civilního malajského letadla, které bylo sestřeleno separatisty, kteří jsou podporováni Ruskem. To jsou ty ozbrojené jednotky na východě Ukrajiny, nebo je dokonce možné, že to letadlo se střelili rusové sami, to se přesně neví, my to přesně nevíme, ale od té doby bylo přijato mnoho opatření a teď nám bude představena zpráva, představí nám ji pan Ký On je jediným panelistou k tomuto bodu, ale bude se pak účastnit debaty i k dalšímu bodu pořadu jednání. Pane Ký, máte prosím slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré ráno, dámy a pánové. Je pro mě opravdu ctí, že vás mohu informovat o tomto tématu a děkuji vám za pozvání na tuto schůzi. Mám docela rozsáhlou prezentaci, kterou jste dostali a nehodlám se věnovat do podrobnosti všem těm foliím, takže neděste se délky té prezentace. Pokusím se vám vysvětlit výzvy, s nimiž jsme konfrontováni v souvislosti s bezpečností a obranou, ale řeknu vám i něco o synergiích a o možnosti spolupráce mezi bezpečností a obranou. Dovolte, abych začal, bude-li to pracovat. A ono to nepracuje. I think it's not in presentation mode, so it's still in the windows. They only have the PDF. Okay, I go over there. Yeah. Short technical break. We have to wait. Musíme počkat, takže kratičká technická pauza. Počkáme, až se zařízení rozběhne. So, um, just, uh, just um, some, some words of... Dovolte pár slov k historii. EASA byla původně založena proto, aby certifikovala evropské produkty. To znamená, že jsme byli založeni, abychom certifikovali produkty, jako je Airbus. A když se podíváte na prohlášení o našem poslání, tak když se podíváte, jaké poslání má náš americký protějšek, tak to je v podstatě inovace leteckého průmyslu. To znamená, panoval názor, že je pro Evropu důležité, že aby americké orgány měly jednoho konkrétního partnera, tak, aby bylo možno reagovat a dosáhnout světově prvního místa. Tedy EASA vznikla proto, aby certifikovala produkty evropských výrobců, ale když máte velmi bezpečné, sebebezpečnější letadlo, tak nyní bezpečné, když nemáte lidi, kteří vědí, jak ho bezpečně provozovat, nebo nemůže být bezpečné, pokud provoz jako takový není bezpečný. To znamená, že ten prvotní cíl certifikovat ony produkty se nakonec začal rozrůstat a pokrývá teď všechno, kde jsou letadla provozována, způsob, jakým jsou udržována, kdo je provozuje. To znamená, že se to rozrostlo na licencování posádek, na výcvik pilotů, na zlepšování kvality vzdělání a nakonec EASA pokrývá kompletně management leteckého provozu. To znamená všechno, co s leteckou dopravou souvisí, nejenom letadla jako taková. A e, Hlavním úkolem tedy je zajistit, aby občané Evropské unie bezpečně cestovali nejenom v Evropě, ale po celém světě. Nechci se tomu věnovat příliš dlouho, ale specifická část našich aktivit se týká toho, jak můžeme chránit evropské občany, když létají do jiných částí světa. Jde nám tedy o to, aby jejich cesta byla bezpečná. Několik málo faktů. Existujeme něco málo přes 10 let, máme asi 800 zaměstnanců v této agentuře, sídlíme v německém Kolíně, máme další kancelář v Bruselu a reprezentujeme 32 států, 28 členů Evropské unie plus Norsko, Island, Švýcarsko a Liechtensteinsko, tedy 32 členských zemí. Dovolte, abych vám řekl něco o tom, jak je to s naším vztahem k obranému průmyslu a jak se snažíme s tímto odvětvím spolupracovat. Jak už jsem řekl, certifikujeme všechny evropské produkty a tohle je velice specifický způsob expertízy. My se věnujeme expertíze, která certifikuje letadla, všechno to pokrývá naše agentura. My se snažíme získávat eh, pracovníky na trhu práce, kteří jsou technici a stále těžší, je to stále těžší takové dobré vzdělané lidi na trhu práce najít. Víme, že eh, máme podobné problémy jako odvětví obrany. Máme problém získávat kvalifikované pracovníky. V tuto chvíli máme pracovníky pro všechny úkoly, které plníme, ale víme, že to těžké, je to těžké i pro naše partnery z oblasti obrany. Také jsme zjistili, že se používá celá řada eh, platform pro civilní i vojenská letectví. Teď samozřejmě nehovořím o bojových letounech, ale většina těch dopravních letadel jsou v podstatě civilní letadla s mimořádným vybavením, které je přizpůsobeno požadavkům obraného průmyslu. Dokonce vrtulníky v podstatě do, z 90 sdílí tu obecnou platformu s civilními letouny, s civilními vrtulníky. Vidíme, že ten režim v oblasti obrany je takový, že každý stát, který za, dělá zakázky na vojenská letadla, je certifikuje sám. To je samozřejmě hrozně nákladné, jak eh, pro odvětví samotné, tak i pro úřady. A my si myslíme, že by bylo na místě využívat synergii mezi vojenskými orgány navzájem a samozřejmě mezi vojenskými orgány a civilními orgány. Měli bychom mít jednu společnou certifikaci pro Evropu, což by pak mělo být doplňováno konkrétní specifikací ze strany vojenských úřadů. Když se podívám na způsob, jak eh, pracujeme v oblasti civilního letectví, tak eh, máme, aspoň tak soudím, velice efektivní systém, protože my certifikujeme jednou provždy všechny produkty pro Evropu a tato certifikace je uznávána na celém světě. To je velice dobrý nástroj hlavně pro exportní trh. Airbus, pokud je certifikován EASO, tak je ta certifikace uznávána v drtivé většině zemí tohoto světa, to znamená, že ty Airbusy tam mohou létat. Severní Korea Dobře, ale uznávám, že nemoc Airbusu létá do Severní Koreje. Dobře, ale velká většina zemí Emirates je dobrý eh, příklad eh, země v Asii. V Latinské Americe to také uznávají. Samozřejmě v Americe američané chtějí vidět, co děláme, protože nám nedůvěřují. Ostatně my děláme to tež ve vztahu k Boeingu a Dobře, EASA certifikovala Airbus, tato certifikace je potom eh, zkontrolována naším protěžkem a my děláme to samé pro letouny od Boeingu. To znamená, díky tomuto mechanismu dosahujeme vyváženého vlivu obou stran. Vidíme, že stále víc eh, certifikátu EASA je předpokladem pro veřejné zakázky, hlavně pro civilní letadla. To znamená, že tam se žádá certifikát EASA nebo FAA, aby bylo vůbec možno účastnit se vypsaného výběrového řízení. Certifikovali jsme i vojenské produkty, především hlavně A400M, tam jsme odvedli 85 práce na certifikaci, samozřejmě ve spolupráci s vojenskými úřady a oni testovali potom tu svou část A400M, což je to, co se týká vojenských misí. Děláme to tež eh, s modifikacemi 400M pro vojenský transport dále modifikace AVAX na civilních letounech. Děláme to tež pro široké spektrum vrtolníků. Děláme to samozřejmě i pro drony. K tomu se ještě vrátím, protože to je oblast, které se budeme v budoucnosti hodně věnovat. Nová generace cvičných letadel, která se používá na vojenských akademiích k výcviku pilotů, podléhá naší certifikaci a to je také největší exportní trh. Tedy typicky, pokud máte školu pro bojové piloty třeba v Argentíně, která chce koupit cvičné letadlo, vrátí se na celosvětový trh a pravidla jsou to letadla, která jsou certifikována civilními orgány, většinou to bývá certifikát EASA. Chtěla jsem, chtěla jsem vás tedy informovat, že začínáme diskutovat s vojenskými orgány, s Italii, s Francouzi, DGA, se Španěli a s německými orgány, abychom našli synergii a lepší spolupráci. Chceme se navzájem doplňovat tak, abychom využívali zdroje co nejefektivněji. Obecně to vidíme, že je stále více oblastí, kde se překrýváme, hlavně v oblasti bezpečnosti obecně. A vidíme, že bezpečnostní opatření mají dopad na bezpečnost. Nejjednodušší E, příklad e, je bezpečnost. Uh, I will take the example of, uh, Bezpečnostní opatření, která mají vliv na bezpečnost leteckého provozu. Je to třeba ten nejnovější předpis, kdy v, posa- kdy v kabině kokpitu musí být vždy minimálně dva členové posádky. To je bezpečnostní opatření s vlivem na bezpečnost provozu. To je věc, kterou považujeme za důležitou. My si myslíme, že je třeba hledat eh, více synergií, tak abychom se doplňovali, abychom využívali to, co je obvyklé, třeba posuzování rizik, to je obecná metodologie, která je všude stejná. Samozřejmě ty technické požadavky jsou různé, ale metodologie je stejná. A také bychom měli profitovat z faktu, že ve většině leteckých společností bezpečnost spadá do jednoho orgánu, pod jeden orgán, pod jedno oddělení. Také bych vám rád řekl dva příklady o synergiích v souvislosti se zónami konfliktu. Samozřejmě také kybernetická bezpečnost, to je velice dobrý příklad spolupráce. Civilní letecký provoz nad konfliktními zónami. Paní předsedkyně, vy jste již zmínila onu tragédii, k níž došlo na Ukrajině před dvěma lety a od té doby celá řada úřadů leteckých společností, ovšem i potenciálních teroristických skupin, konstatovali, že jsou tady rizika pro civilní letouny, které létají nad, konflikt, nad zónami konfliktu. Nejlepším příkladem je, když eh, asi 10 dní po sestřelení letadla MH17 americký dopravce dostal zákaz letět do Tel Avivu, protože došlo k odpálení rakety asi kilometr od letiště Benagoriona v Tel Avivu. My v Evropě jsme si říkali, co bychom měli dělat. Americká vláda zakázala svým společnostem létat do Tel Avivu s ohledem na to bezprostřední riziko, které tam bylo. No a co my si počneme s tou informací? Velice dobře si to pamatuju, byl jsem tenkrát na dovolené večer mi zavolal americký kolega, řekl mi, co zamýšlejí udělat, no a co uděláme my. Pokusil jsem se najít někoho v Evropě, kdo by mohl validovat to posouzení, které by hodnotily americké orgány Mm, nepodařilo se mi najít nikoho, kdo by mě formálně řekl ano, tak je to správně, protože úroveň rizika pro civilní letectví je opravdu vysoká, nebo že by řekl, ne, to není tak vážné, ale ta se tam může. Po formálních diskusích s mnoha kolegy jsme se nakonec rozhodli vydat doporučení všem evropským leteckým společnostem, které znělo, Podívejte, američané udělali tohle, my vám doporučujeme řídit s tím také tak. A myslím, že 99% evropských leteckých společností se pak rozhodlo nelétat na letiště Benagoriona příští dva, tři dny. Pak došlo k přijetí dalších opatření, které, která garantovala, že systém Iron Dome bude efektivněji pracovat. Tento příklad eh, mě a všem ostatním ilustruje fakt, že my v Evropě nutně nemusíme mít k dispozici kapacity pro autonomní rozhodování a autonomní posuzování rizik v Evropě, což vedlo k tomu, že máme spoustu podobných zkušeností z týdnů a měsíců, které následovaly po sestřelení letadla MH17 v mnoha regionech tohoto světa. Včetně událostí před několika málo týdny, kdy byly odpáleny rakety u Kaspického moře, kdy my, EASA, jsme dostali hlášení od pilotů, kteří přelétali nad Kaspickým mořem a viděli odpálené rakety a ptali se, co dělat. Výsledek toho všeho, a viděli jsme v posledních dvou letech asi 12, možná i 15 takovýchto případů, kdy jsme potřebovali sdílet informace s různými účastníky a rozhodli jsme se vytvořit task force k pracovní skupinu, která by pracovala, spolupracovala s výzvědnými službami, národními výzvědnými službami, evropskými službami, vojenskými orgány, leteckými společnostmi, civilními orgány, abychom viděli, jak můžeme spolupracovat tak, abychom mohli vytvořit společný evropský názor, společné evropské vyhodnocení rizik pro civilní letectví. Tato skupina v březnu potom předala svou závěrečnou zprávu. Ta zpráva byla prodiskutována na Radě pro dopravu v červnu, která podpořila ta doporučení, která vám teď představím. Členové této pracovní skupiny eh, jak z komise DG Move a DG Home. Poté to byla Evropská služba pro vnější činnost, ale dál tam byli i zástupci z INSEN, to situačního střediska. Dále to jsou zástupci leteckých orgánů sečenských států, potom jsou to samozřejmě letecké společnosti a my. A této pracovní skupině předsedal generální tajemník Ikal, pan Benjamin A tam jsme mohli zaznamenat, že ta situace ve českých státech je velmi eh, odlišná. Například ne všechny české státy mají, mají stejný systém přístupu ke spravodajským informacím. A eh, ne všechny mají také eh, specifické týmy, které by se zabývaly konkrétně těmi riziky pro letectví. A také jsme si mohli všimnout, že při tom provádění takové strategie má málo států, podobně jako američané, v případě toho Tel Avivu, mají pravomoc zakázat letenským společnostem přelet nad určitým územím, anebo létat na určité letiště. Francie to může udělat Británie, ale Nizozemsko například tuto pravomoc nemá, ani skandinávské státy, Polsko také ne. A mají-li nizozemské úřady nařídit leteckým společnostem, aby někam nelétali, tak eh, proto musí mít eh, velmi nějaké oprávnění od nadřízeného, řekněme, evropského orgánu. Co jsme také museli konstatovat, je možná evidentní, že rizika v letectví nejsou vždycky stejná, záleží to na zemi původu. Jsou letecké společnosti pocházející z různých eh, zemí a ta, eh, ty mají podobná rizika v podobných regionech, ale Existuje trh s civilním letectvím, který znamená, že můžete z Evropy letět prakticky kamkoliv na světě. A proto mají všechny evropské letecké společnosti podobnou míru rizika. Často na to upozorní naše francouzští a britští kolegové, že by měla být další úroveň posuzování rizik, například eh, u British Airways. O čem jsme dále diskutovali? Například o tom, jestli všechny české státy by měly mít eh, nějaký společný systém hodnocení rizik, jestli by se ty informace měly společně analyzovat a potom předávat dál. Ale zase je tady citlivá otázka, kdo by měl mít na starosti co. Pokud někdo řekne, tato situace je riskantní, nelétejte do této zóny, tak to má mm, samozřejmě ekonomický dopad a někdo za to musí nést odpovědnost. Takže jde o to, jestli můžeme přijít s nějakým nouzovým postupem, kde by bylo možné něco takové udělat během několika hodin. A já jsem eh, rád, že se nám podařilo definovat opatření a řešení u všech těch eh, otázek, které jsme si takto položili. A eh, ty, ta opatření by měly provádět různé subjekty. Například Evropská komise by měla vytvořit společný systém pro posuzování eh, eh, rizik. Mluvíme-li o nějakém oddělení, tak to může být trošku zavádějící, může to dělat klidně jeden člověk, ale v každém členském státě by měl být někdo, kdo bude posuzovat rizika přeletu nad eh, konfliktními zónami. My jsme to konzultovali s kolegy v radě a hovořili jsme o tom, že by měly se předávat informace o těchto rizicích. To je asi nejdůležitější závěr práce této skupiny. A členské státy se zavázaly, že budou mít nějaký mechanismus, který eh, povede k rychlému rozhodnutí v případě nějakého rizika. Zodpovědnost eh, v Evropské komisi eh, má DG Home. Eh, DG Home hlavně řídil práci této skupiny <clears throat> a v podstatě by Evropská komise měla pravidelně svolávat schůze této skupiny čtyřikrát do roka, možná častěji. A to proto, aby všechny eh, členské státy mohly přispět eh, k tomu posazování rizik v různých částech světa. A na konci této analýzy by měl vzniknout nějaký společný pohled na to, jak eh, by to v civilním letectví mělo fungovat. V rámci DG Home už funguje jedna pracovní skupina, která má na starosti všechno, co souvisí s terorismem a zejména s hrozbami pro letiště při kontrole cestujících a tak dále. A my jsme se rozhodli, že svěříme tuto, tento úkol také této skupině. Eh, dále eh, bylo důležité si uvědomit, že eh, by to měly být letecké společnosti, které budou v konečné důsledku rozhodovat. Měl, má někdo zakázat letecké společnosti přelet nad nějakou zónu? Eh, tak to je velmi závažná otázka. Většina členských států byla, protože to tak nejde eh, provádět a že by měla pouze existovat eh, možnost nebo mechanismus, jak poskytnout letecké společnosti nějakou škálu rizik, jejich přesný popis. <clears throat> A poté to musí být na rozhodnutí dané letecké společnosti, jestli někam poletí nebo ne ale také by ta letecká společnost měla mít povinnost eh, odůvodnit nebo popsat, jaká opatření eh, přijala v případě daných rizik. To je tedy něco, co je podle mě zásadní a všechny letecké společnosti s tím souhlasily. Také jsme se shodli na tom, že by letecké společnosti měly být součástí mechanismu předávání informací poté, co to hodnocení rizik proběhlo. Letecké společnosti tedy musí být součástí toho procesu. A pro EASA to znamená, že jsme byli pověřeni právě předáváním těch informací a také budeme mít roli v nouzových situacích. <clears throat> DG Home sice ty informace sbírá, ale to trvá nějakou dobu a v případě, že to bude naléhavé, tak EASA bude muset zareagovat eh, co nejrychleji. Od eh, června jsme eh, začali pracovat na uvádění těchto závěrů do praxe. Ještě tady ale nevznikla nějaká konfliktní zóna nebo riskantní eh, oblast, kde by bylo potřeba nějakým způsobem reagovat, ale informovali jsme o tom, že budeme vytvářet informační eh, věstníky, které eh, každý eh, den ráno zasíláme leteckým společnostem a také musí být nějaký mechanismus na reakce na naléhavé události takový eh, varovný, varovací systém, který by měl všem členským státům jejich kontaktním místům dát rychle najevo, že vznikla nějaké, nějaká hrozba. A potom by DG Home mělo organizovat eh, pravidelné setkávání této skupiny. To poslední bylo 29. června. Tady vidíte popis toho varovného systému, nebudu to procházet úplně podrobně, ale vidíte tady, která úroveň má na starosti co. A vidíte, že tady probíhá hodně komunikace, konzultace mezi členskými státy a ten výsledek by měl být, že ten systém hodnocení rizik bude předmětem koncenzu. Samozřejmě, že rád vám potom můžu odpovědět. Eh, budete mít nějaké otázky nebo připomínky. A teď bych se chtěl ještě věnovat dalšímu tématu, což je kybernetická bezpečnost. My jsme uspořádali konferenci k tomuto tématu, ta se konala v květnu loňského roku v Bruselu. Tam jsme pozvali různé zainteresované strany, které tady můžete vidět na tomto slajdu. A aby jsme tu diskuzi trochu udělali zajímavější, tak jsme se rozhodli prověřit eh, odolnost eh, systému ochrany civilního letectví, aby <clears throat> o to vzbudili větší zájem. A ta diskuze byla potom velmi jednoduchá a sice že systém letectví čelí určitým rizikům. Nejsou to letadla samotná, když jsou certifikována, tak tam se provedou zkoušky odolnosti vůči kybernetické bezpečnosti. Na tom se podílejí všechny bezpečnostní orgány členského státu. Boeing to taky dělá ve Spojených státech. Takže to letadlo samotné je dobře chráněno, odolné vůči těmto hrozbám, ale potom jde o všechno, co se děje kolem toho letadla, všechny eh, činnosti spojené s údržbou, zásobováním všechny ty činnosti, které eh, nějakým způsobem vedou k tomu letadlu, stejně tak je to i provoz eh, toho eh, řídícího střediska pro leteckou dopravu a tak dále, tak tam se to málo studuje, málo ověřuje, že ta ochrana je funkční. O tom se tedy hovořilo na této konferenci, také jsme řevili řadu diskusí se členskými státy, se zástupci leteckých společností. A komise pověřila EASu, aby vytvořila akční plán, který by se měl věnovat tomu, jak by systémy letectví mohly se lépe bránit proti těmto hrozbám. Čili, čili jsme určitým omezením nebo požadavkům ze strany komise, zejména tomu, abychom zbytečně neduplikovali naše práce, abychom byli co nejefektivnější. Takže jsme připravili harmonogram, který eh, obsahuje čtyři hlavní pilíře nebo cíle, chcete-li. První, a to je zase evidentní v této oblasti, Je potřeba zlepšovat informovanost o těchto rozbách, jejich dopadech a také je potřeba předjímat ta rizika a jejich vývoj. Druhý cíl je příprava tohoto informačního systému na to, aby byl co nejodolnější v případě kybernetického útoku. A dále je potřeba mít systém rychlé reakce při odhalení takového útoku. A zejména také mít eh, systém, jak ty systémy uvést eh, rychle do, znovu do chodu. A v neposlední řadě to je také důležitá věc, eh, to je zajištění komunikace a neustále ho zlepšování těch systémů v kontextu těchto útoků. A proto jsme v se e začali pracovat na něčem, čemu říkáme Evropské středisko pro kybernetickou bezpečnost v letectví. A já se k tomu ještě za okamžik vrátím. A tady se snažíme analyzovat, jak v našem systému regulace definovat zodpovědnost letenských společností za to, že se dobře chrání proti těmto rizikům. Například to, aby dohledli na společnosti, které provádí údržbu letadel. A naší systému regulace musí být uvedeno, eh, že tento mechanismus musí fungovat a že členské státy eh, na to musí dohlédnout, aby měli to pravomoc, ale také měli na to ty zdroje a technické, technickou kvalifikaci. Dále diskutujeme s komisí o tom, jak si pořídit studie, která by měly anticipovat tato rizika. A dále je potřeba si uvědomit, že členské státy mají vždycky jenom dílčí pohled na věc, stejně tak je potřeba zohledňovat i pohled leteckých společností, ty mají možná komplexnější přehled těch rizik a musíme najít nějaký způsob, jak se všechny ty informace budou vzájemně sdílet eh, danými subjekty. Konkrétně tomuto středisku pro bezpečnost před kybernetickými útoky my jsme nechtěli vytvářet eh, nějaké středisko v rámci EASY, které by fungovalo 24 hodin denně, kde by byli všichni eh, ti odborníci na počítačové technologie. To není naším cílem a myslím si ani, že by tady rozpočtový výbor neschválil zaměstnání 50-60 lidí, kteří by to středisko měli eh, provozovatele. Chceme, abychom měli ty technické znalosti a kvalifikaci. A proto jsme se rozhodli, že chceme využít stávající infrastrukturu a už máme v Evropské unii, Bruselu, orgán, který se jmenuje CERT EU, což jsou právě odborníci, kteří ty technické znalosti mají a chceme, aby eh, byli vybaveni i na to, aby analyzovali rizika v oblasti letectví. My doufáme, že do konce roku tady budeme mít v rámci tohoto orgánu nějaké oddělení, které, se, eh, které bude mít na starosti letectví. A teď jde o to, jak to všechno propojit, toto CERT i EU s letectvím a jak zajistit to propojení s leteckými společnosti, s eh, společnostmi, které mají na starosti právě údržbu, dále jsou to všechny služby na letišti, řízení leteckého provozu, ale také jak to propojit s tou komunitou odborníků, kteří mají na starosti kybernetickou bezpečnost ve členských státech. Takže ESA, Europol a další by to měli všechno řídit a teď se snažíme zajistit všechna ta propojení Ta ochota spolupracovat je značná. A to jak v tom leteckém sektoru, tak i u orgánů členských států. A my to vnímáme velmi pozitivně a myslíme si, že se, by se nám mělo podařit tuto síť vytvořit. A měla by fungovat od začátku příštího roku. A můj poslední slide. obsahuje tuto formaci sice, že řada těchto kroků je v rukách parlamentu a rady. Naše agentura byla vytvořena už před deseti lety a to, co vy teď máte k dispozici, je toto zakládající nařízení, které nás založilo. A teď eh, eh, tady máme návrh, jak připravit ASO na těch příštích deset let. V tom návrhu, který máte před sebou, uvidíte Jednak to, co eh, už jsem tady říkal, a sice to, že by EASA mohla certifikovat eh, letadla, dále je tam popsaná role v té kybernetické bezpečnosti, dále je tam eh, popsaná role v těch konfliktních zónách. A teď je na parlamentu a radě, aby o tom rozhodli a my počítáme s vaší podporou. Děkuji vám za pozornost. Yes, true. I think that we agree. Ano, to si myslím, že se shodneme. Velmi srozumitelná a zajímavá prezentace. Vynikající úvod k naší debatě v tuto chvíli. Už předávám slovo v sekretariáce. Nebyl jest tím, kdo se bude hlásit to slovo. Pan Galar, prosím, jsme nevěděli. Děkuji, děkuji za na toto srozumitelné sdělení a doufám, že prezentace budete schopni rozeslat po skončení jednání. Moje základní otázka zní, máme zde návaznost na vojenskou sféru, říkáte, že 80% oprávnění vlastně se shoduje, že vojenská sféra do toho tímto způsobem vstupuje. Chci se zeptat, jak to technicky probíhá, když jde o vojenský letoun pak pracujete s nimi, nebo jsou to vaše pravidla, která se uplatňují zase na eh, společné jednání, anebo mají, má vojenská sféra výhr, výlučné slovo v tom, jak by to mělo probíhat? Jak to přesně vypadá? Děkuji, prosím, pan Van Orden. Děkuji, pane Ký. Vaše prezentace byla velice zajímavá. Jako britský poslanec samozřejmě se zajímám o budoucí vztah s organizací, jako je EASA. A můžete prosím říct pár slov k členství a financování. Já jsem vyrozuměl, že v tuto chvíli je to agentura EU, to znamená, jsou tam členské státy, ale jsou tam i státy EFTA, které mají vztah s EU. A máte také panevropské partnery, jako je Turecko například. A tak se zamýšlím nad tím, jaký status jednotlivé tyto země mají a jakým způsobem se řeší financování fungování agentury. To je tedy z mé strany jedna otázka. Vy jste na začátku říkal, že vaše odpovědnost se soustředí na zabezpečení a bezpečnost a předpokládám, že i zabezpečení nejenom letounů, ale i e, letišť. Nevím, do jaké míry se vaše pravomoce stahují i na letiště. Jak, jako vždycky platí, slabou stránkou je lidská chyba. Techniku můžete mít, jakou chcete, ale lidská chyba je vždycky problematická. A my jsme zjistili třeba ze zprávce včerejšího dne, že naši novináři se celkem úmyslně a vědomně dostali přes bezpečnostní kontrolu, předstírali, že jsou úklidová služba, dostali se až k letadlům, až na palubu letadel. A to všechno na letišti, kde máme za to, že je velice vysoký stupeň zabezpečení. Takže to byl velmi znepokojivý faktor, zvláště pro cestující. Často musíme podstupovat eh, nesmyslná, únavná bezpečnostní opatření jako cestující a potom zjistíme, že jsou tam takové mezery, které vlastně nikdo neřeší. Je to přístup ze strany ale těžního personálu, úklidová služba, různí dodavatelé, mm, plus personál prodejen letišních to je přístup na letiště ze strany letiště samotného a to je velmi problematické. Zajímalo by mě, co si o tom myslíte vy. Pan Freund, prosím. Děkuji. Já se omlouvám, že jsem dorazil pozdě. Doufám, že nebudu úplně mimo teď. A chtěl jsem jenom doplnit pana Van Ordena. Nejtragičtější nehoda z nedávné doby v oblasti letectví vlastně spočívala hlavně na kapitánové samotnému. Já nechci převyprávět celou tu historku, ale to byla ta slabá stránka. Osoby, které mají přístup do letadla, pokud najdete pilota, který je ochoten riskovat život cestujících, tak potom s tím zmůžeme jen velmi málo. Ale Nechtěl jsem řešit právě toto. Jak všichni víme, elektronika převzala tolik činností v našem životě a v oblasti letectví to platí dvojnásob. A já jsem chtěl se zamyslet třeba nad elektronickým přístupem do uh, motorových vozidel, klíče, elektronické klíče. Tohle všechno existuje, tak se zamýšlím nad tím, jaký systém máte vy, abyste zamezili osobám, které to dokáží dostat se do těchto systémů a v podstatě i k letadlům. Všichni víme, že byly zprávy o kybernetické bezpečnosti na, a v prostorách elektráren. Bylo to hlavně ve Spojených státech, ne zde, ale myslím si, že to je celosvětový problém. A tak se zamýšlím nad tím, jak to navazuje na téma, o němž jste hovořil. Děkuji. Děkuji, pan Masalič. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji pane ředitele za eh, opravdu vynikající shrnutí, velmi zajímavou prezentaci. Mám na vás dva dotazy. Jednak eh, MH17. Teď je mi to jasnější, že vnězozemské orgány nemají vlastní vyhodnocení, v podstatě musí spolehat na vyhodnocení jiných členských států. A tím se dostávám k otázce před incidentem MH17. Měly orgány, jako, je třeba, jako třeba francouzské orgány, nějaké vyhodnocení rizika na východě Ukrajiny? Jelikož od počátku konfliktu byla letadla sestřelována v této oblasti a tak se zamýšlím nad tím, jestli někdo prováděl vyhodnocení rizika. A pak mám eh, z části komentář, z části dotaz. Nové evropské hodnocení rizika je trošku vlastně o harmonizaci eh, vyhodnocení rizik členských států. Já s tím nemám až takový problém, ale je to tak. Což je potom složitější, protože máte mm, vlastní metodický eh, způsob, který určitě eh, znáte, znáte i ty problémy, jak se dostat k jednotlivým informacím a že to znamená vlastně více harmonizaci než co jiného. ale neměly by být žádné jasné zákazy. To je jasné, že v Evropě ne. Ale pokud se objeví zpráva, že přelet je vysoce rizikový, tak ti, kteří vstoupí do tohoto vzdušného prostoru, tak mají určitou odpovědnost. Jenomže z hlediska pojištění je to vlastně vyšší moc teroristické e, útoky tam nejsou pokryty, ale pokud se letecká společnost rozhodne e, vstoupit do let, leteckého prostoru, který je vyhodnocen jako to takto rizikový, neměla by tam vznikat nějaká další odpovědnost z hlediska pojištění. Děkuji, to jsem se přesně chtěla zeptat také. Děkuji. Já mám následující dotaz. Dosud probíhala regulace takto. Agentura spoléhala na vyhodnocení jednotlivých členských států, ale nyní máme tento precedens. Někdy členský stát určitou informaci měl, jenže ji nepřeposlal dál. A tak se chci ptá, zeptat, zda spoleháte zcela na informace od členských států. Do jaké míry máte vlastní údaje, vlastní analýzy a do jaké míry spoleháte na to, co vám pošle členský stát? Mně se zdá, že tohle je naprosto zásadní otázka totiž. Děkuji. To jsme asi vyčerpali seznam přihlášených a v tuto chvíli položím vlastní dotaz. Já se chci zeptat na rozsah spolupráce s Ruskem. Když vyhodnocujeme situaci po tragédii MH17 a když hovoříme o účasti Ruska v té době a Ukrajiny, tak je to docela záludná otázka. Navíc jsme podvýbor, který často cestuje do oblastí, které nejsou zrovna bezpečné. Je to naším úkolem cestovat do míst, která nevypadají úplně jako francouzská riviera, která vypadají spíše jako Irák. A i když Irák je zase trošku jiný příběh, ale každopádně létáme do míst, kde působí mírové mise, kde Musíme řešit tyto otázky na zasedání koordinátorů docela často. Řešíme otázku spolehlivých leteckých společností, které použít při cestě do těchto zón. To znamená, že jde do značné míry i o sdílení informací. A vy jste sami říkali, že otázka cestujících je zde zásadní. A to jsme my ti cestující. A tak se chci zeptat, jaký je zde řetězec těch eh, rozhodnutí. Je to státní orgán, letecká společnost, cestující instituce. Do jaké míry můžeme spoléhat na poskytnutí informací, protože pochopitelně máme své zkušenosti docela uh, zásadní, možná nedostatečné, ale máme své zkušenosti a máme také vyhodnocení rizika institucí. Pak jsou ale ještě další cestující, kteří by tyto informace potřebovali také. A má třetí otázka, ta se týká něčeho, co možná se nedotýká až tolik oblasti konfliktu, jako spíše oblastí, které znaší určité otazníky. Třeba místa zásadních investic, kde se může investovat do jaderné elektrárny v nějaké komplikované oblasti. A někteří z nás naznačovali, že v té samé oblasti je důležitý letecký koridor, tak se chci zeptat, jaký je stávající předpis, který tohle reguluje. Děkuji. Děkuji a předám vám slovo. Děkuji vám. Já se pokusím vyjádřit ke všem dotazům, které zazněly. Za prvé, pan Gere, jak to funguje? Jaká pravidla se uplatňují? V podstatě my dáváme certifikaci těm leta, let, letounům, kterém, kterým říkáme dopravní letadla. A to samé u bezpilotních letadel budeme dělat v rámci certifikace, že se u těchto takzvaných zelených nebo dopravních letadel používají eh, jiná zařízení. Je to tedy jednoduché. A my to řešíme tak, že dáme certifikaci platformě samotné a ústav metrologie, ten zase vyhodnotí radary, signální zařízení a další. A nebo my dáme plné oprávnění e, Ústavu metrologie v tom, co řešíme sami. Někdy totiž e, systémy misí zasahují do toho, co funguje v rámci toho zeleného letadla. A to jsme takto řešili. To znamená, buď AESA e dává vlastní autonomní oprávnění nebo certifikaci, tak to funguje ve většině případů, anebo rovnou spolupracuje při výměně informací s eh, vojenskými orgány a s nimi se dohodneme na způsobu k certifikace. To funguje docela dobře. A u A400M jsme to řešili přesně takto. Měli jsme tam v rámci programu osoby z Ústavu metrologie, a v rámci zájemné synchronizace a transparentního řešení jsme to zvládli společnými silami. Pan Van Orden. Existují dva způsoby, jak se stát členem AESA. E Buď prostřednictvím Evropské unie, anebo můžete být to něco, čemu říkáme přidružený člen. To jsou země EFTA a to je Švýcarsko. A my v tuto chvíli jednáme s dalšími zeměmi o možném vstupu v tomto formátu. Jsou to země, které mají silný letecký průmysl. Je to třeba Turecko. Tohle přidružené členství dává vám přístup e, k certifikaci. Pokud jde o poplatky, tak oni přispívají do rozpočtu e, agentury AESA. E Jaké řešení se najde pro Spojené království, to nevíme. To je samozřejmě otázka dalších jednání. Pokud jde o zabezpečení letišť, my nezodpovídáme za zabezpečení letišť. A to je to, co jsem říkal. Zabezpečení je mimo naše pole působnosti, ale uvědomujeme si, že to nelze úplně izolovat, otázku bezpečnosti a zabezpečení, že tam je jednoznačně návaznost. A jak bylo řečeno, i v, bez, v otázce bezpečnosti selhává lidský faktor, pilot, údržbář, kdokoliv. To je nejobtížnější část. A v oblasti kybernetické bezpečnosti je to to samé. Je to zase otázka rizika, eh, trojský kůň, různé viry, které mohou pracovníci vnést do počítačových systémů. To je určitě riziko. My musíme určitě lépe spolupracovat. Já vám uvedu příklad. Po poslední tragédii e, e, egyptských aerolinií, tak se pracovalo na potřebě údržby a kontroly všech kabin letadla, kde by mohlo být něco ukryto. Před každým letem by byla provedena takováto kontrola a my jsme zaznamenali určitý počet nehod, které vznikly proto, že údržba provedla tuto kontrolu, ale neuzavřela správně příslušné zařízení, což zase působilo další riziko. Takže musíme vyhodnotit eh, riziko zabezpečení a potom riziko bezpečnosti, což je také významné. A další příklad. Tohle dělali osoby z bezpečnosti a zabezpečení bez toho, aby to konzultovali s námi. Nebo aniž by to dostatečně konzultovali s námi k kybernetickým útokům řeknu, že pokud jde o let letounu, je to v pořádku, protože zde je to v podstatě systém relativně jednoduchý. Systém, který řídí letadlo, je zcela autonomní a zcela odpojen od vnějšího světla, světa. Stále častěji je ale možnost na palubě mít Wi-Fi, internet, to znamená, že systém cestujících eh, je na úplně jiné síti, je zcela odpojen a zcela nezávislý na systému, který řídí letoun samotný. Takovýto systém se realizuje v tuto chvíli budoucnu, ale to může být jinak. Je evropský projekt e SEZA, bude elektronické spojení mezi zemí a letounem prostřednictvím řízení letového provozu a řízení letounu samotného. A my proto spolupracujeme s kolegy z projektu e SEZA a snažíme se vyhodnotit možné kybernetické riziko a myslím si, že to je na čase, jakož v tuto chvíli se nový systém teprve připravuje a navrhuje. V tuto chvíli musíme řešit ta rizika. A hlavní riziko spočívá v údržbě, v údržbě na zemi. To si myslím, že je v dnešní době z hlediska kybernetických útoků úplně eh, největší riziko. Když je letoun na zemi, tak je zde lidský faktor. Může někdo, kdo do systému vnese vir, přinese USB a dostane tam vir, nebo se do toho může dostat hacker v momentě, kdy probíhá udržba letounu na zemi. A z tohoto důvodu my řešíme velmi podrobně s udržbářskými společnostmi tuto problematiku, abychom se ujistili o tom, že naše letouny budou zabezpečeny proti riziku kybernetických útoků. Pak zde byla otázka Vyhodnocení rizika před touto nehodou z hlediska východní Ukrajiny. Musím říct, že žádná země, o které vím, neřešila konkrétně tuhle záležitost, co se týče tedy leteckého provozu. V tuto chvíli už doufejme, budou probíhat takováto systematická vyhodnocení se člověk vždycky poučí z minulosti. Co se týče odpovědnosti, to je výborná otázka, o tom jsme hovořili velmi dlouze. A řešili jsme to i s, s pojišťovnami, které by rády do našich systémů měli přístup, aby měli možnost získávat informace o rizicích. A já se domnívám, že nejlepší motivace pro eh, leteckou společnost nepodstupovat rizika je výše pojistného a my tyto informace musíme zveřejňovat veřejně tak, aby letecké společnosti k tomu měly přístup a já jsem si jist tím, že budou existovat různé sazby právě podle těchto informací. My to musíme říci jasně. Je to letecká společnost, která nese odpovědnost. Pochopitelně my budeme probí- provádět kontrolu a dohlížet nad tím, jestli riziko letecká společnost podstupuje vědomě nebo nevědomě, ale je to letecká společnost, která rozhoduje. A to vlastně navazuje na vaši otázku k tématu cestující. My jsme s leteckými společnostmi dlouze jednali o tom, jestli bychom měli předávat informace cestujícím. A letecké společnosti se domnívaly, že nestojí o to, aby vznikaly spory a diskuze před odletem nebo v průběhu letu, aby se něco řešilo eh, s pilotem, zda může nebo nemůže vstoupit do určitého leteckého prostoru. Eh, jako není možné takto přemýšlet a říkat, proč letíme přes Pákistán. Já zrovna mě napadl Pákistán nebo Afghánistán, proč zrovna tudy. Takže je pravda, že většina cestujících není specialista na tuto problematiku a pokud předáte příliš informací někomu, kdo není specialistou, tak je další riziko. Uvidíme, jak to bude probíhat. A když eh, byly vystřeleny rakety nad Kaspické moře, tak jsme sdělili informaci, kterou převzala média. A bylo řečeno, že tyto trasy by se neměly používat. A nedovedete si představit, kolik telefonátů naše agentura zaznamenala. Každý druhý se ptal, co mám dělat, vnučka letí do Austrálie přes tuto zónu, co mi poradíte, máme rušit let a tak dále, což je normální, ale ve chvíli, kdy takováto informace způsobí tolik nejistoty ve veřejnosti, tak se to těžko zvládá a já se domnívám, že nejlepší je to řešit tak, že pokud je vysoké riziko a letecká společnost se rozhodne to letecké riziko podstoupit, tak by se měl cestující dozvědět, že letecká společnost se rozhodla podstoupit toto riziko. Jak to regulovat, to je těžké říct, ale myslím, že máme morální povinnost informovat pasažéry. Otázka, do jaké míry spoleháme na členské státy, co se týče poskytování informací a do jaké míry používáme naše vlastní odborné eh, zázemí. My nemáme vlastní spravodajské služby v AEZ. My jsme přijali řadu eh, specializovaných pracovníků. Zde mám generála s třemi hvězdičkami z francouzské armády, například, eh, který zde sedí v sále. Na jejich dovednosti a schopnosti my musíme spoléhat zároveň. Spoláháme na společnou analýzu a společné možnosti všech evropských členských států, jelikož zpravodajské služby nám mohou poskytovat různé členské státy, jakmile tato informace dorazí, tak ji vyhodnotí všichni kolegové a výsledek je to, co se domnívám, že je odpovídající kompromis, který my vyhodnocujeme. Máme tedy jisté zázemí, ale nemáme zázemí, jako má třeba spravodajská služba. Rusev spolupráce s Ruskem. Zde máme několik ruských letounů, které operují v Evropě. Superjet je nejlepší příklad, to koupila irská společnost, právě tento stroj, právě tento letoun. A zde všechno funguje jako v minulosti. Z technického hlediska. V ostatních oblastech máme s ruskými úřady docela konfliktní vztahy. ESA například zveřejnila zprávu v nedávné době ohledně zvýšení počtu přeletů, ruských přeletů nad Balckým mořem, což je určité riziko pro civilní provoz. My jsme vytvořili tuto zprávu, k ní jsme doplnili doporučení pro naše členské státy pro NATO a zároveň také pro Rusko samotné. Ale naše možnosti, jak mít jakýkoliv dopad na chování ruských orgánů, jsou dost omezené. Poslední otázka. Jaderné elektrárny to jsou bezletové zóny v určité výšce. Takže hodně vysoko přeletět můžete, nízko nikoli, což si myslím, že dává smysl. To je pravidlo, které v tuto chvíli funguje po celém světě. A myslím si, že je to v pořádku. Doufám, že jsem odpověděla na všechny dotazy. Unfortunately. Děkuji. Bohužel v tuto chvíli už nemáme čas na druhé kolo otázek, tak eh, bychom měli v tuto chvíli poděkovat panu Ký za jeho prezentaci. Bylo to velice zajímavé. Další bod pořadu jednání je neméně zajímavý a Patrik Ký tady setrvá, takže poděkuji mu za tu jeho dosavadní prezentaci.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 Once more, ladies and gentlemen, please. Tak poprosím kolegy opět, aby se usadili. A předám pak slovo. It's too loud. Vaše konverzace, kolegové, je poněkud hlasitá, takže se omlouvám. Um, ladies and gentlemen, the next Dámy a pánové, další bod pořadu jednání je budoucnost bezpilotních letových systémů a jejich provozu v Evropě. A jsem ráda, že zde mohu přivítat dva účastníky našeho panely. Prvním je již známý kolega Patrik Panký, výkonný ředitel EASA a Druhým je pan Filip Merlo, který je zřízení leteckého provozu v rámci Eurocontrol. Bez dalších úvodů předám slovo, protože času není na zbyt. První Patrik Ký, prosím. Tak eh, se omlouvám, že už zase si beru slovo. Výzvy, jimž všichni čelíme, nebudu dopodrobna rozebírat. Je to odvětví, které neuvěřitelně rychle roste, jak v Evropě, tak na celém světě a skýtá to velké příležitosti, co se týká třeba inovace, hospodářského růstu a nových pracovních míst, ale zároveň to přináší mnohé výzvy. Především co se týká velkých dronů a jejich provozu v uvozovkách normálním leteckém prostoru. Týká se to ale i malých dronů, které musí dbát na to, aby neohrožovaly ostatní letecký provoz. Moje první část prezentace se bude týkat těch velkých dronů, to je hlavně vojenská oblast, a pak se budu věnovat těm malým dronům. V tuto chvíli certifikujeme o vojenské drony Atalanta od Airbusu a Přitom jsme se naučili spoustu užitečných věcí, které souvisí s tím, jak složité tyto vojenské drony jsou a jak složité je jejich používání v civilním světě. Viděli jsme především certifikaci spojenou s problémy, o kterých jsem předtím hovořil. Vojenské černé skřínky, do nichž nevidíme, jakým způsobem je otevřít, abychom je mohli certifikovat. A také jsme viděli, že ty drony nejsou navrhovány tak, aby mohly být interoperabilní s civilními letouny a je tedy velice složité zpětně něco změnit, když to nebylo od prvopočátku navrhováno. Domníváme se, že je to stejné pro drony jako pro vojenská letadla. Jsme přesvědčeni, že pokud tyto drony, hlavně sledovací, mají létat v evropském vzdušném prostoru, tak je třeba, aby byly certifikovány civilním orgánem a to je téma, o němž jsme začali diskutovat s vojenskými orgány a úřady, jak jsem to už řekl před chvílí. Týká se to především těch dronů Atlanté. Také diskutujeme s OKAR, Evropskou agenturou pro obranu, jakým způsobem se EASA může podílet na certifikaci nové generace dronů tak, abychom eh, mohli včas přinést do hry všechno, co se týká civilních obav souvisejících s tímto provozem. V podstatě máme tři kategorie rizik. Máme to nejnižší riziko, bezpečnostní riziko, to se pojí s malými drony, to je ta kategorie Open. Pak máme specifickou kategorii, což jsou drony používané pro nejrůznější služby, doručovací služby pici nebo natáčení filmu nebo sledování elektrického vedení a tak dále a nejvyšší míra rizika je ta třetí skupina, kterou certifikujeme. Abychom mohli čelit všem těmto různým rizikům, potřebujeme společný evropský přístup a jeden z problémů je, že EASA dnes nemá mandát, aby e, regulovala ty malé drony, protože podle stávajícího nařízení je tam hmotnostní limit 150 kg a do tohoto limitu to mají v kompetenci národní orgány. Víme, že je potřeba mít společná evropská pravidla, protože jinak vznikne spoustu rozdílů mezi členskými státy a samozřejmě také výrobci mají zájem o jednotný trh, to znamená, je třeba zbližovat stanoviska. V tuto chvíli pracujeme na tom, čemu říkáme prototypová pravidla. V podstatě eh, se díváme na to, jak přistupovat k malým dronům, jak eh, omezit ten zatím nekontrolovaný explozivní růst a také jak zajistit, aby nedocházelo k nehodám a kolizím s ostatními účastníky provozu. Dovolte statistiku, která se týká bezpečnostních incidentů nebo nehod s účastí dronů. Tady vidíte, že v roce 2015 jsme měli asi 500 takových, institu- in, takových konfliktních situací, incidentů s drony Letos jich očekáváme ještě víc, přes 700. V případě těchto incidentů není nutně prokázáno, že se toho vždycky účastnil dron. Třeba jsme měli v případě British Airways problém, když přistávali na Heathrow a pilot tvrdil, že se tam setkal nebo došlo málem ke kolizi s dronem, ale on to nebyl dron. Tak vidíme ale, že drony jsou stále větším problémem, stále více a více se to objevuje v hlášeních, že téměř došlo ke kolizi s dronem nebo že byl nějaký incident s dronem. Část toho je pravda, ale část toho uh, Není pravda, zhusta to jsou ptáci, s nimiž jsou drony zaměňovány. V dolní části této folie vidíte, jak je to v různých zemích různé a je docela pozoruhodné, že tady vidíme, že počet incidentů, kde se údajně objevily drony. Ten počet je největší ve Spojeném království a ve Francii. Když srovnáte úroveň dopravy a velikost té, řekněme, dronové komunity, tak zrovna Německo je země stejně srovnatelně velká a prakticky tam k žádným incidentům nedochází. To znamená, že tady vidíme určitou diskrepanci v tom, jak se ty incidenty hlásí. Abychom mohli reagovat na bezprostřední rizika plynoucí z těch malých dronů, ta bezpečnostní rizika, tak jsme založili Task Force pracovní skupinu s členskými státy a zástupci výrobního průmyslu, kde jde o geolimitaci těchto malých dronů, což by vedlo k tomu, že tyto drony nebudou moci vstupovat do prostorů, jako jsou třeba letiště nebo do dalších citlivých oblastí, jako třeba prostor vládních budov nebo eh, prostory, kde se schromažďuje větší množství lidí. Naším eh, cílem je najít eh, mechanismus spolu s kolegy z komise z DG Grow, tak aby se zlepšily standardy v tom smyslu, že každý dron, který buď byl v Evropě vyroben nebo sem byl dovezen, to znamená, že to předpokládají kolegové z DG Grow mít něco jako normu CE, která se používá třeba pro hračky nebo jiné zboží, které se importuje do Evropské unie. Takže vám dám, teď jsem vám poskytl základní přehled našich aktivit a děkuji vám za pozornost. Než předám slovo kolegovi panu Filipu Merlovi, tak poprosím kolegy aby dávali pozor na to, aby ty dveře tak nepráskaly. V tuto chvíli musím říct, že nás to velmi rušilo. Tak pan Filip Merlo, prosím. Děkuji. Nejprve dovolte, abych poděkoval za možnost hovořit na vašem podvýboru. Děkuji vám za pozvání. Dovolte, abych začal tím, že řeknu pár slov úvodem o Eurocontrol. Jak víte, jsme mezinárodní organizace, která má ve své kompetenci integraci letecké dopravy a řízení leteckého provozu v Evropě. Máme 41 členských států, celoevropský rozsah, ale soustředíme se, ta, ta hlavní část je o nich 28 členských zemí Evropské unie. Hrajeme významnou roli v technických a operačních otázkách. Třeba provozujeme eh, Centrum řízení leteckého provozu. Také nás Evropská komise pověřila no, klíčovou rolí manažera sítě. Synchronizujeme všechny dopravní toky v Evropě to znamená, že máme globální přehled o celé letecké dopravě v Evropě v reálném čase. Proto máme také operační prostor, který je otevřen non-stop 24 hodin 7 dní v týdnu. Když hovoříme o těch konfliktních zónách a krizích, třeba případ letounu MH17 a jeho sestřelení, tak tam eh, jsme aktivovali tu buňku krize a museli jsme v reálném čase přesměrovat víc než 80 letů, tak abychom je dostali z té ohrožené oblasti. Také eh, hovoříme o šíření informací. My v Eurokontrolu ehm, spravujeme databázi, která distribuuje velice rychle letecké informace do všech členských států. Také jsme hovořili o kybernetické bezpečnosti. Máme ve své příslušnosti komunikační sítě letecké dopravy celoevropské. Máme, staráme se o kybernetickou bezpečnost a budujeme novou inf- infrastrukturu, dostali jsme od Evropské komise instrukce, tedy v souhrnu máme, naše úkoly jsou v podstatě komplementární k EASA. Jsem velice rád, že zde sedím vedle Patrika, protože myslím, že potřebujeme opravdu silné partnerství mezi EASA a Eurokontrolem. Eurokontrol může EASA pomáhat v prosazování jejich strategií a můžeme být důležitým, užitečným nástrojem pro Evropskou unii. Teď se dostanu ke své prezentaci. Teď úplně přesně nevím, jak to funguje. Tak, na úvod co se týká těch dálkově řízených pilotních systémů. Řekl bych, že vývoj Airbusu se odehrává v těchto dnech a pro Evropu je to příležitost a výzva v jednom. Příležitost proto, že dochází k rozvoji průmyslových a obchodních aktivit. Pro nás je to nová zkušenost, ale zároveň je to velice dynamicky se rozvíjející odvětví. A my jsme rádi, že můžeme s Airbusem spolupracovat, ale zároveň je to velká výzva, protože Pilot je i v dnešní době klíčovým prvkem bezpečnosti a není úplně snadné mít eh, dálkové pilotování. Je to výzva i z toho důvodu, že když hovoříme o Airbusu, tak hovoříme o obrovském množství různých letadel. To jsou tedy s tím spojené velmi různé problémy. Jedna z klíčových věcí je, že často eh, jsou to startupy a různé firmy, které zatím nejsou zvyklé na tu velice přísnou bezpečnostní kulturu v leteckém průmyslu. My samozřejmě musíme je podporovat v tom a tradiční uživatele letového eh, prostředí, piloti a další eh, Zhusta mají problém akceptovat přítomnost bezpilotních letounů ve úzovkách svém provozu. RPAS, tedy drony, jsou velice důležité eh, i pro bezpečnost a obranu. Zažíváme stále větší využívání eh, dronů pro vládní účely samozřejmě pro vojenské operace, ale i pro nejrůznější úkoly, třeba kontrola hranic nebo sledování mimořádných událostí typu summit hlav států a vláv. Třeba vidíme jejich využití nad středozemním mořem v souvislosti s migračními toky. Všude tam jsou drony v provozu. V souvislosti s tímto vládním nasazením jsou to většinou velice kvalitní a dobře vybavené drony, které se blíží tradičním letounům. Máme do dneška problém s tím, jak eh, je dostat do tohoto provozu. Většinou musíme oddělovat provoz dronů, musíme jim vyhradit určitou část leteckého prostoru. Musíme se pokusit, aby tradiční uživatelé toho prostoru do něj nevstupovali. To znamená, je zde určitý negativní dopad na kapacitu vzdušného prostoru. Takže k tomuto prvnímu slajdu bych chtěl říci, nezapomínejme na priority. Jde o to, eh, že velká většina dronů jsou dnes ty malé drony, ale stále víc důležitosti získávají ty větší pro vládní účely. Jde o to, abychom měli Eh, integrované řízení leteckého provozu i pro ty velké drony a na to se pokusím teď trochu soustředit. Dnes plná integrace dronů do řízení letového provozu zatím není dosažena. Technologie je dostupná, to víme. Identifikovali jsme kritické body, tedy komunikace například, kdy pilot je mimo letoun, to je kritický bod. Také jsme zjistili kapacitu, dron by měl být skopen detekovat všechna letadla ve svém okolí a být schopen se jim vyhnout. Dále jsou to různé rizikové procedury, co má dron udělat, když třeba dojde k přerušení komunikace, má se vrátit na svou základnu nebo má pokračovat eh, ve své misi nebo má vstoupit do nějakého jiného režimu. To je věc, kterou je třeba rozhodnout. A další je otázka kybernetické bezpečnosti musíme zabránit nějakým eh, zlovolným pokusům o převzetí kontroly nad dronem. Všechny tyto individuální komponenty byly identifikovány. Co dnes postrádáme, je demonstrace bezpečnosti globálního systému. Stále musíme mít na paměti všechny ty prvky, dron, systémy na jeho palubě, pilot, ten, kdo ho řídí, kvalifikace, vzdělávání a výcvik pilotů a samozřejmě potenciální dopad na kapacitu a musíme demonstrovat, že ten systém je bezpečný. Stále potřebujeme vyvinout ten, ten kompletní balíček bezpečnostních opatření, Jde o to, aby provoz dronů byl opravdu bezpečný ve vzdušném prostoru. To je velice komplexní výzva z technického i provozního pohledu. Jak toho dosáhnout? Za prvé, potřebujeme se spolehnout na ten rámec. Předpokládám, že S2020 může být takovýmto rámcem a mohl by poskytnout finanční podporu při rozvoji toho bezpečnostního komplexu. Také potřebujeme implementovat to, čemu říkáme integrovaný tým multiúčastníků, to znamená, to jsou lidé z provozu, lidé z průmyslu, lidé z řízení netového provozu, lidé z EASA, tak aby se rozhodlo, co se musí udělat a aby bylo zajištěno, že to také uděláno bude. A pak máme dvě organizace, které tady hrají klíčovou roli. To je Eurocontrol na té operační stránce věci, protože máme tady velkou, velký objem vědomostí a zkušeností a druhým hráčem je EASA, která odpovídá za nařízení a certifikaci. Já jsem nedávno eh, hovořil o Wake Vortex, to je velice komplexní věc kdy se snažíme dosáhnout této certifikace a dnes eh, jsme ve světovém měřítku na špici, co se týká vytváření těchto komplexních týmů. Staráme se o partnerství a spolupráci mezi Eurocontrol a EASA. Tedy chtěl bych tady říct, takže řekl bych, že tady máme partnerství, které povede k tomu, že dosáhneme pak té jednotné certifikace. Teď je tady kolega, který mě bude podporovat v tom, aby to partnerství fungovalo. Tedy závěrem eh, nesmíme zapomínat, že prioritou jsou velké drony. Musíme vyvinout te, tu bezpečnostní strukturu pro velké drony a musíme mít na paměti klíčovou roli partnerství Eurokontrolu, EASA a všech průmyslových partnerů. Děkuji vám. Thank you, sir. There is some confusion concerning... Děkuji, myslím, že tady byl trochu zmatek eh, ohledně řečnické doby, ale pan Káler má slovo. Já se omlouvám, já jsem musel na chvilku být ven, ale mám jednu krátkou otázku. O jakém časovém horizontu mluvíte, když říkáte, že by to všechno mělo začít létat? Mluvíte o těch malých nebo těch velkých? Možná se to říkal, já jsem tady zrovna nebyl. Děkuji, pan Fronzulika. Fronzulika. Děkuji. Vážení kolegové, já mám eh, otázku pro naše hosty. Chtěl bych se ptat, jak Brexit ovlivní vaše práci? Znamená, když si uvědomíme, že pane království je asi nejrozvinutější země, která používá drony. A potom se chci ptat na nové hrozby pro občany. Jaká opatření plánujete zavést, abyste lépe chránili evropské občany, kteří cestují v rámci EU, ale i mimo. A teď mám na mysli eh, ochranu před teroristickou hrozbou. Po Brexitu musíme eh, usilovat o získání důvěry našich občanů a jejich eh, důvěru v evropský projekt. Víme, že ta jednání mezi Británií a Evropskou unii jednou začnou. A dále bych se chtěl zeptat, jak eh, vypadá spolupráce mezi vašimi agenturami a Evropskou spravodajskou agenturou, tedy to středisko pro boj s terorismem, které teď vzniklo v rámci Europolu. 45 až 50 lidí, kteří tam mají sbírat eh, relevantní informace. A kdo bude posuzovat tu potřebu eh, rizik eh, ve vašich agenturách? Budete mít někoho pro hm, sběr zpravodajských informací, abyste chránili evropské občany, kteří cestují Tady Těch otázek bych měl celou řadu a počkám se na odpovědi. Děkuji, pan Nikolaj. Paní Nikolaj? Děkuji, paní eh, předsedkyně. Já mám eh, dvě otázky. Za prvé, po konferenci Bukurešti jste se rozhodli vytvořit eh, tu pracovní skupinu na vysoké úrovni. Mě by zač- zajímalo, jak je teď stav jednání, kolik práce dělá, potom se chci ptat, jaké propojení se spravedlickými agenturami v každém členském státě, protože tady se určitě zhromažďují důležité informace, jak posuzujete rizika, jak děláte analýzy rizik, které jsou relevantní pro to, abyste přijímali rozhodnutí v této oblasti. A moje druhá otázka, jestli jsem to správně pochopila, tak je to velmi eh, náročné, ne všichni úplně eh, chápou ty technické aspekty, ale já si myslím, že jde hlavně o spolupráci mezi vámi, vašimi dvěma agenturami. Já věřím tomu, že ta spolupráce probíhá dobře, ale jak je to se spoluprácí eh, se členskými státy? Už je tady jsou členské státy, které se k tomu staví vstřícně a potom tady jsou asi státy, které o to nemají velký zájem. Já si myslím, že aby to bylo úspěšné, tak eh, Eh, to je potřeba zahrnout to všechny zainteresované. Děkuji, pan Zamka. Eh, já bych chtěl poděkovat za tyto prezentace. Mám několik poznámek k vašim prezentacím. Abych byl úplně upřímný, tak jsem z toho měl vynikající dojem. A také mě zaujal ten vysoký počet eh, incidentů s drony. 700 cyklodrony na tento rok. To roste geometrickou řadou. A problém není samozřejmě jenom to, ten velký počet a to, že ten počet dále roste, problém je také v tom, že jednou asi dříve nebo později dojde k nějaké obrovské tragédie. a se probudíme a zjistíme ve zprávách, že spadlo letadlo, protože do něho narazil nějaký dron. Nebo něco podobného. A proto bych eh, chtěl vyjádřit určitě znepokojení a své výhrady Eh, ta moje první výhrada je následující. Když mluvíme o vozech bez eh, řidičů, tak hm, samozřejmě o nových technologiích s tím, že vzniknou nové věci, nové trhy, to je možná dobré, ale ne všechny ty dopady budou úplně pozitivní. Já mám pocit, že jsme trochu ve vleku toho, co říkají výrobci. Jsme velmi tolerantní k tomu, co navrhují a nepřijímáme žádné přísné bezpečnostní normy. Ještě druhá poznámka. My se tady navrhovali to rozdělení na ty malé a velké drony. hovořili jste o váze 150 kg, ale přitom víme, že neustále vznikají nové lehké materiály, že to, na co kdysi byla potřeba ten velký dron, teď zvládne mnohem lehčí dron, který bude mít menší hmotnost, takže to je trochu arbitrátní to, to rozdělení. Proč si myslím, že to je důležité? My jsme přijímali nedávno nařízení na evropské úrovni a tam jsme se zaměřili hlavně na ty velké drony, ale já si myslím, že je tady čím dál tím větší riziko těch e, e, menších dronů. Myslím, že to lze eh, říci velkou jistotu. Samozřejmě, že se používají také ty vojenské drony, ale tady to větší riziko Eh, nevidím, protože si myslím, že tady, eh, ty budou vždycky provozovat eh, odborníci a že tam snad ty bezpečnostní normy jsou spolehlivé. Ale hlavní riziko podle mě vytvářejí ty hračky, nebo tak by se tomu dalo říci. V minulosti jste dětem kupovali kola, teď se jim kupují drony. A co tím můžeme dělat? Jak můžeme zajistit, eh, aby ten systém byl skutečně spolehlivý a zabránil se větší tragedii? Pan Freund ještě se hlásil slovo. Eh, děkuji. Děkuji paní předsedkyně. Chtěl bych eh, také poděkovat polskému kolegovi, který položil velmi relevantní otázky. Nevím, kolik eh, z vás eh, vlastní v této místnosti dron. Nevypadá to tak. Eh, já ano. Já mám doma dron, ale samozřejmě to není dron, který by byl vybaven nějakou vojenskou technologií nebo zbraněmi. Byl to dárek, který jsem dostal k narozeninám. Není to úplná hračka, je to relativně velký. Phantom se jmenuje ta značka. Má to kilo a půl, má to kameru. Já bydlím na venkově a eh, asi první, co se stalo, je, že ten dron narazil do stromu. Velmi těžko se to řídí, není to úplně snadné. Já jsem technicky poměrně zručný, ale tohle je poměrně komplikovaná věc. Má to čtyři vrtule. Nelétá to jako letadlo, spíše je to helikoptera eh, miniaturní. Ale může to vzletět až do 200-300 metrů a to eh, je samozřejmě problém pro civilní letectví, protože když eh, si představíte, že někdo bude bydlet eh, u letiště 200 metrů, to může zasáhnout to, to přistávající letadlo. A ten problém se bude asi opakovat, pokud čím dál tím více lidí jako já budou dostávat drony k narozeninám Já vím, že jsou nějaké normy, předpisy, že Eurocode bylo také, nebo Rakousko něco podobného, ale bez toho, abych eh, jenom tak tipkoval, tak eh, se chci zeptat eh, na něco naprosto seriózního, a sice jak to bude fungovat s těmi licencemi, které musíte získat pro to, abyste mohl nějaký dron provozovat? Nevím, proč to tak regulováno je. Jsou, prostě různé licence pro drony s kamerou a bez kamery. Minimálně v Rakousku se to rozlišuje. Takže, když tam kameru máte, a já vlastně neznám žádný dron, který by tu kameru neměl, to nemá zase tak velký smysl eh, mít dron, když to nemůžete natočit ale když tam ta kamera je, tak potřebujete získat jinou licenci. Je to mnohem složitější, je to regulovanější, než když eh, je to bez kamery. A já teď eh, ani nemluvím o tom, že by se to video použilo nějak komerčně, já bych eh, to používal pro svou vlastní zábavu. Mě by zajímalo, jestli máte mm, nějaké povědomí o tom, proč to tak je, jestli je to tak v celé Evropě, nebo jestli je to čistě jenom rakouská věc. A zajímalo by mě tedy, co zatím je. Děkuji vám. Chtěla bych poprosit oba naše panelisty, aby odpověděli také na otázku týkající se kybernetické bezpečnosti a spolupráce s NATO. Je to asi jiná trochu oblast, ale zajímalo by mě, co si o tom myslíte, o výsledku summitu NATO a o tom prohlášení spolupráce mezi EU a NATO. A za druhé, Jste hovořili o potřebě spolupráce mezi vašimi organizacemi podle toho, co vím, se to o tom diskutoval také eh, v debatě s panem Ký a obě vaše organizace mají jiný mandát nebo jinou strukturu, e, také jiné složení a e, spolupracovníky, takže by mě zajímalo, jak, e, jaký bude formát té vaší spolupráce, jak to sjednotíte, ten model, jak to si to představujete, tu spolupráci. Pan Ký jako první a potom pan Melo. Děkuji paní předsedkyně. Já se pokusím na ty otázky odpovědět a Filip mě určitě doplní. Eh, jaký je ten časový horizont pro eh, integraci PAS, teď mluvíme o těch velkých tronech, jejich zařazení na jednotné nebe. A plná integrace aby to bylo považováno za normální součást leteckého provozu, to by mohlo být někdy kolem roku 2025. Jejich plné začlenění, ale určitě tady jsou různé stupně toho začlenování. Zatím to probíhá naprosto v odděleném leteckém prostoru, ale víme, že třeba v Izraeli drony mohou eh, vstupovat do toho civilního leteckého prostoru, ale mají na to zvláštní postupy, takže to možné je ale my musíme zajistit ten bezpečnostní systém a předpokládáme, že to třeba bude možné v roce 2020. Technologie už existují, ale ne vždycky se používají, jaké se to bude muset standardizovat kdybychom postupovali stejným tempem jako teď, tak eh, bychom to nezvládli. Teď dopadu Brexitu eh, a tak o teoretických eh, hrozbách. Nechci teď opakovat tu svoji prezentaci, ale Teď spolupracujeme s spravodajskými službami všech členských států. Jsou to členské státy, které se podělí na práci pracovní skupiny DG Home. A my máme přehled o rizicích pro občany a letecké společnosti eh, ve vztahu k těm konfliktním zónám, které jsou mimo Evropskou unii. My EASA nemáme na starosti boj proti terorismu, ale u těch konfliktních zón tam eh, se o, o tom se hovořilo v eh, Bukurešti na konferenci. Tam máme velmi dobře nastavenou spolupráci s čínskými státy. A to se týká i spolupráce s dalšími evropskými agenturami, jako je Europol. I tady to funguje dobře. A teď eh, počtu těch incidentů jestli čekáme nějakou závažnější tragédii. Tu mám několik poznámek. Ne vždycky ty případy, které tady byly zmíněné, se staly kvůli eh, dronům, ale bylo to kvůli zavinění eh, pilota. Já jsem o tom už hovořil s našimi americkými protižky, kteří mi řekli, že v těch případech, kdy došlo k nějaké kolizi mezi dronem a letadlem, tak eh, ve všech těch případech eh, pardon, kdy došlo k nějaké kolizi s letadlem, tak to nebyl dron, ale byl to pták. V té rychlosti ten pilot to nedokáže úplně rozlišit, co se na něj řídí a My eh, jsme analyzovali, jaké dopady by to mohlo mít na všechny typy letadel, těch velkých až po ty malé. Jak víte, my eh, se hodně věnujeme právě těm kolizím s ptáky, těch případů je řada v Evropě. U letišť často eh, je velká populace ptáků, ta pravděpodobnost je tedy vysoká. A my například v procesu certifikace provádíme testy na té kolize s, ptákem, s ptáky neživými. Například simulujeme také to, že se pták dostane do motoru, do, nebo když prorazí sklo pilotní kabiny. A ty malé drony, včetně toho vašeho fantomu, tam si nemyslíme, že to je nějaká e, velká hrozba když to má kilo a půl, tak to není až tak strašné jako pětikilová kachna nebo kruta. Možná, že budeme muset zvážit nějaké konkrétní požadavky hodně materiálu, které se používají při výrobě dronů, které mají vyšší hmotnost. Zvážíme to. A další zajímavá věc je to, že výrobci dronů nejsou to vlastně eh, letecké společnosti. Oni vlastně nemají zkušenost s letadly nebo s leteckými technologiemi. Jsou to většinou eh, výrobci různých kamer nebo filmového zařízení. A my eh, spolupracujeme s kolegy z DG Grow, abychom formovali nějaké požadavky pro tyto výrobce. Aby se do Evropy dovážely jenom drony, které splní určité požadavky. Těch typů eh, restrikcí může být několik. Zatím většina dronů, které se dostanou do Evropy, eh, se vyrábí v Číně. A teď k licencím, na které se ptá pan Freund. To je typicky rakouská věc, ne <laughs> australská, rakouská. Je to, a to je právě problém, protože každý členský stát má vlastní pravidla. A my se snažíme vytvořit nějaký společný přístup. Eh, snažíme eh, se například sladit eh, k těch provozatelů dronů. Také chceme například společně hovořit o tom, jestli se má omezovat výkonnost a fyzická, fyzické vlastnosti a ta schopnost toho dronu vystoupat do určité výšky, na, jestli může vystoupat více než 200 metrů, kde už začíná být nebezpečné pro letecký provoz. že to všechno asi je pořád velmi specifické a odpovídá to místním podmínkám. Potom o té kybernetické bezpečnosti, to, to se projednává v rámci Cezaru. Eh, Filip eh, o tom může hovořit. Například eh, musí být úplně odděleny ty sítě u dronů to úplně možné není. Takže musíme zajistit, aby byly odolné vůči těmto útokům. Vztah s NATem, na tom pracujeme. Někdy to je komplikované. My neprodáváme specificky eh, otázku dronu a její zabezpečení, ale my doufáme, že v budoucnosti se nám podaří najít společnou řeč, eh, společný přístup k těmto otázkám a doufám, že eh, to bude fungovat dobře. A ještě k vaší eh, poslední otázce, paní předsedkyně. Hmm, to oddílné členství v ESA a v Eurokontrolu, to je, hm, možná to formálně vypadá rozdílně, ale ve skutečnosti ta situace je velmi podobná v obou organizacích Myslím, že naše organizace mají nějakou dohodu o spolupráci, kterou, která stanovuje pravidla. A my se snažíme hledat eh, oblasti synergie mezi dvěma, oběma organizacemi, abychom neduplikovali práci a doufám, eh, že se nám to ještě podaří celé zjednodušit a zefektivnit v nadcházejících měsících. Pan Merlo, prosím. Děkuji. Pokud jde o harmonogram a časový rámec pro certifikaci, já bych chtěl potvrdit to, co říkal Patrik. Once more. Můžeme to prosím zopakovat? Pan Merlo bude v tuto chvíli hovořit a znovu prosím, pokud budete chtít rozvést původní dotaz, tak dostanete slovo znovu, prosím. Děkuji. Pokud jde o certifikace, já bych rád doplnil, co říkal Patrik. Bylo by snaží certifikovat třeba na, pokud máte třeba na palobě letounu, eh, transporte, tak je to snažší a tvoří se jedna certifikace a pilot má spojení s kontrolou, je to rozhodně dosažitelné. Za tři, čtyři roky budeme schopni mimo kontrolní eh, a příslušný letový prostor budeme schopni provádět i tuto certifikaci. V tuto chvíli je to trochu těžší, protože potřebujeme takovou funkci eh, trochu kontroly poslapu. Pokud jde o Brexit a jak tyto dvě agentury mohou spolupracovat. Já bych rád řekl, že v leteckém průmyslu musíte spolupracovat a samozřejmě Spojené království bude muset spolupracovat na celé řadě mm, oblastí různými způsoby. Eurokontrol bude asi součástí tohoto řešení a Spojené království zůstane členem Eurokontrolu to znamená, že Eurocontrol by mohl udržovat Spojené království a v aby, tak, aby mělo přehled. A nyní od okamžiku tragédie MH17 jsme zvládli zavést nový systém informací, jakmile zjistíme, že v určité oblasti je někde letový prostor omezen, my okamžitě velmi neutrálně, fakticky a věcně tuto informaci přeneseme dál, tak aby všechny letecké společnosti, všichni uživatelé letového prostoru měli stejnou informaci, aby se mohli tedy kvalifikovaně rozhodovat na základě poskytnutých informací. Pochopitelně nemáme žádnou možnost tu informaci dále rozvádět a třeba komentovat, ale pokud zjistíme, že se něco takového děje, tak můžeme informace předat. Kdybychom bývali měli tu informaci v případě egyptských aerolíní například. Rozdíl mezi malými a velkými drony. Zde je skutečně rozdíl. Já už jsem vysvětloval že pokud budete mít eh, například transportér na palubě velkého letadla, ten běží na dvou frekvencích, které jsou v tuto chvíli naprosto vyčerpány, takže u malých dronů nebudeme schopni tyto frekvence využívat, jelikož systém bude plně saturovaný. Proto je zde zásadní rozdíl u velkých dronů. Tam bude omezený počet, zatímco u malých dronů budeme muset nalézt systém, jak zajistit dohled a kontrolu proti střetům. V tuto chvíli platí, že opravdu je zde riziko malých dronů kolem letišť, takže nejnaléhavější je udržet malé drony daleko od letiště. A také daleko od míst, kde je velký provoz. Máme na to určitá technická řešení. Jednak máme databázy Evropského letového prostoru, kde je možnost nadefinovat bezletové zóny celkem snadno, to už funguje, tahle možnost. A pak máme velmi aktivní jednu společnost začínající, která vytváří mobilní aplikaci, kde bude databáze a bude se tam všem provozovatelům dronů zobrazovat informace o bezletových zónách. Takováto mobilní aplikace bude k dispozici každému držiteli licence. To znamená, že každý si bude moci zjistit, jestli má vůbec možnost letět do konkrétního místa. A to se dá zrealizovat relativně rychle. To je návrh, který jsme již předložili Evropské komisi i EASA a budeme se snažit to co nejrychleji zrealizovat. Pokud jde o spolupráce mezi Eurokontrolem a EASA, já myslím, že zde je jasné, že to je naprosto zásadní. A my jsme v rámci této spolupráce opravdu schopni dostat se na eh, přední místo celosvětově a být vůčím subjektem. Co se týče kyberbezpečnosti, tak zde je třeba v Evropě provést My spolu s NATO i se Spojenými státy na dané věci. Pracujeme, platí však, že to musíme rozšířit celosvětově. My spolupracujeme s agenturou ICAO v Montrealu, abychom nadefinovali příslušný rámec jednotlivých regionů, které se nadefinují vlastní rámec kyberbezpečnosti, jelikož vše se odvíjí od šifrování hesel, identifikace a vstupů, takže tímto způsobem budeme zajišťovat celosvětovou interoperabilitu. Existují na to různá technická řešení, a pro ICAO, i pro EASu, i pro nás je tohle naprostou prioritou. Děkuji. Já poprosím kolegy, aby se všichni vyjadřovali nyní e, stručně, jelikož máme před sebou ještě další bod na pořadu jednání a teď ještě nás čeká druhé kolo otázek. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, já jsem doufal, že odpovědí bude více. Možná moje otázka byla, zvláště na pana Ký, velmi komplikovaná. Já mám za to opět, že jsme se dostali do složité situace. Víte, že další agentury se tímto také zabývají. Takže v podstatě to všechno běží tak, jak to běželo a já vůbec nejsem spokojen. Děkuji. Děkuji. Já bych se jenom zeptal, tuto chvíli, jak je to s aktuálními možnosti na to, co se týká sledování AGS v Itálii? Je to ta americká iniciativa Global Hawk. Otázka, jak to právně, legálně je se starty a přistáváním. Teď je otázka, jak to bude s drony NATO ve společném evropském vzdušném prostoru. Je tady nějakým způsobem možné, že se dovybaví transpondéry, pokud budou letat nad evropským prostorem? Děkuji. Poprosím oba pány, aby odpověděli odpověděli na tyto poznámky, prosím. Já jsem měl pocit, že jsme o těchto věcech některých hovořili eh, hlavně v souvislosti s tou otázkou, jak to bude dál po Brexitu tak aby bylo jasno. EASA není příslušná pro bezpečnost e, cestujících. My nemáme v kompetenci bezpečnosti na letištích, my prostě nemůžeme na tyto otázky odpovědět. Pan Van Geller, Global Hawk, ano, to je zásadní věc. Začali jsme diskutovat s různými účastníky celého toho systému, ať už jsou to státní orgány a další, abychom měli jasno, jakým způsobem Global Hawk jednou bude fungovat v evropském vzdušném prostoru, jak to eh, bude možné certifikovat. Na tom se zatím stále ještě pracuje. Pan Merlo, prosím. Operace Global Hawk Myslím, že na začátku bude potřeba nějaké vyjednávání, třeba rezervace letových hladin pro Global Hawk. V Německu byl učiněn takový pokus, možná o tom víte, kde německé řízení letového provozu chtělo nějakým způsobem um, regulovat Global Hawk. Bylo to zajímavé. To byla vůbec první příležitost, jak identifikovat všechny problémy a jak demonstrovat, že to není vůbec nic snadného. Opravdu potřebujeme završit celý tento bezpečnostní systém, ale na samém počátku určitě je možné zavádět nějaká zbližovací opatření tak, aby Global Hawk mohl fungovat a letat. Pánové, opravdu vám děkuji. Děkuji vám za vaše obsáhlé komplexní informace. Máme skvělý timing, dosáhli jsme času, který jsme si plánovali, všechno máme v limitu, poprosím tedy o potlesk, děkuji vám a prosím, abyste se trvali, další bod se bude týkat Mali.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 Ladies and gentlemen, once more, please be seated. Dámy a pánové, ještě jednou vás tedy poprosím, abyste se posadili. Dostaneme se hned k dalšímu bodu pořadu jednání a ten se týká bezpečnostní situace v Mali. Budeme diskutovat o tom, jak se tam Evropská unie angažuje dnes a jaké to angažmá bude v budoucnosti. Máme tady pana velvyslance Angela Losadu, který je zástupcem ESUR pro Sahel. Vítám vás, excelence. Děkuji vám, že jste přijal naše pozvání. Budeme o tom diskutovat. Je opravdu na čase, protože naše mise v Mali začíná. Bude to mise SEDE a AFET v Mali. Připojí se k nám kolegové z výboru pro zahraniční záležitosti. Tato mise bude od pondělí od rána a čekáme, to bude velice zajímavé, je to velice důležitý bod agendy EU, tak aniž bych dlouho hovořila. Dám slovo panu velvyslanci Losadovi. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za pozvání. Ano, řekla jste to zcela správně. Je to akorát včas ve vhodnou chvíli. Samozřejmě v tuto chvíli Sahelu je ta situace napínavá, ona je tam ostatně napínavá skoro vždycky. Děkuji vám tedy za pozvání. Já jsem ve své funkci asi půl roku. Hovořil zde už i můj pan předřečník. Já jsem tu poprvé a pokusím se vám vysvětlit, jak ta situace v Sahelu vypadá. Možná to bude znít třeba banálně, ale říct bych vám to měl. Sahelu nepanuje stabilita, nepanuje stabilita ani v Mali, tedy zóna Sahelu, Mali, ty tam eh, v podstatě nejvýznamnější zemí a jedná se o regionalizaci. Ano, to je tedy obecný eh, úvod mého vystoupení. Jak víte, Evropská unie již v roce 2011 vytvořila strategii pro Sahel. My jsme eh, byli první, bylo to ještě před těmi událostmi v roce 2012 eh, v Mali. Měli jsme strategii, která se opírala o dva aspekty, o dva velké pilíře. Jednak bezpečnost a eh, rozvoj. Jedno nejde bez druhého. A tato strategie byla zaměřena na pět zemí, původně to byly tři. Mali, Niger, Mauritánie tomu se potom připojily ještě dvě, Burkina Faso a Čad, a ty teď vytvářejí eh, těch pět eh, zemí, které jsou ženětem této strategie. Ta strategie se zaměřila na vytvoření regionálního plánu, ten už eh, funguje od dubna 2015 a tam jsou popsány velmi podrobně čtyři priority, to je mládež, boj proti radikalizaci, migrace, která jak všichni víme, je teď předmětem eh, velkých politických eh, debat, a to se týká i Sahelu. A potom je to čtvrtá priorita, což je eh, řízení hranic a boj proti nezákonnému obchodu. Já mám také mandát, v rámci kterého pracuji. Ten můj mandát se týká Mali, ale obecně i celé regionální situace. A pokud Eh, mi to dovolíte, tak bych se chtěl zaměřit na ty tři velké otázky, což je analýza toho, jak na tom dnes jsme eh, v Mali, jak ta situace tam vypadá, jak eh, to vypadá s mírovým procesem. Druhý bod, které, který bych také chtěl probrat, je, jak může Evropská unie pomoci s tím eh, bezpečnostním sektorem, a to proto, že tady je určitá bezpečnostní struktura, která se postupně v tomto regionu vytváří. A eh, ta další velká otázka, nebo otázník nebo problém, který řešíme, je koordinace, protože je nezbytné eh, koordinovat ty různé aktéry, kteří se do tohoto procesu zapojí. To jsou tedy ty tři hlavní otázky, o kterých bych dnes chtěl hovořit. Teď eh, tedy se zaměřím na ten mírový proces. Před rokem byla podepsána mírová dohoda a já se tedy chci věnovat tomu, jak to teď vypadá. Já jsem spíše optimistou. Zase eh, zopakuji něco, co jsem říkal, a to možná to zrovna nejlépe. Jdeme tak rychle, jak jsme doufali, ale určitě jdeme rychleje, než jsme se báli. A tak to lze asi shrnout eh, nejvýmluvněji, nejstručněji. Od eh, té doby, od eh, té doby před rokem se udála řada věcí. Musíme si uvědomit, že situace na mnoha místech byla zablokovaná, zejména to byly dva postoje, velmi nesměřitelné. Jednak to byla ta vládní strana a potom to byla to povstalecké hnutí. A ty pozice se moc nehýbaly a to proto, že eh, nešlo vyjasnit, jak by byla zajištěna bezpečnost pro jedny i pro druhé. Eh, protože ta eh, pozice hnutí byla úplně opačná než té vlády, protože to hnutí říkalo, my nemůžeme přestoupit na tato bezpečnostní opatření, protože tady nebyla politická opatření, která by umožnila této situaci udělat nějaký posun. Aspoň tak Eh, to bylo na začátku, já jsem byl potom členem toho výboru, který měl dohlížet na proventě dohody. My jsme měli nedávno zase zasedání v Bamaku, kde jsme měli projednávat pokrok eh, při plnění této dohody. Bylo tam určité, šlo tam o to odstranit to institucionální zablokování této eh, dohody. Nicméně dnes naštěstí jsme v situaci, která je o dost lepší a která nám dává více naděje ale e, také se zlepšila e, bezpečnostní situace. Ta politická až tak lepší není. A proč tedy e, je to obtížné? E, ano, došlo k e, uzavření příměří, to je zásadní věc. E, příměří teď platí a e, minimálně s vládou a tím hnutím. Ale pořád ještě eh, dochází k teroristickým útokům. Eh, teroristická činnost tady je Morabitu, Bal a dále na dalších místech, tam těm útokům došlo. Eh, a to má samozřejmě dopad i na ten mírový proces. A jeden další bezpečný aspekt, který je nepokojivý a který musíme mít na paměti, je to, že pokud se ta situace na severu poněkud uklidnila relativně, tak se zase zhoršuje situace na jihu. To je nová věc. Tam eh, je to nová skupina mase na nové hnutí, které začalo být aktivní. My nevíme, jestli eh, se to nějak bude eh, vyjasňovat, ta situace, ale opravdu tady teď jde o to, že na jihu se ty problémy zhoršují protože všichni se věnovali situaci na severu a nikdo nesledoval, co se děje na jihu. A ještě další věc, eh, kterou jsem chtěl zmínit v souvislosti s tou bezpečnostní situací, je to, že ty turistické útoky, které jsou zaměřeny také na pracovníky eh, OSN, oni se snaží bojovat proti té misi MINUSMA, což víte, je ta mise OSN, a e, tam utrpějí největší ztráty. Z tyto útoky jsou čím dál tím e, sofistikovanější, jsou čím dál tím víc Eh, dobře naplánované a dobře provedené, což si vyžaduje také určité finanční stroje a eh, sběr zpravodajských informací. A to je právě příčinou toho znepokojení. To také eh, potom zhoršuje ten mírový proces, protože to má to slouží jako Eh, pobídka pro další skupiny, aby byly čím dál tím extrémnější. Tak tedy vypadá ta bezpečnostní situace. Eh, včera v KAO proběhla demonstrace, eh, o které ještě se zmíním, a během té přišli o život tři lidé. Takže ta situace je pořád nestabilní. I ve středu země se teď vrší problémy a jak už jsem říkal, ty útoky jsou čím dál tím um, sofistikovanější. A teď té politické situace, jak na tom jsme? Jak už jsem e, říkal, e, bylo tady to tradiční zablokování politické situace a to se vyznačovalo, nebo bylo způsobeno dostatkem eh, ochoty se usmířit, ale mezi tím vznikly jakési prozatímní úřady, to předpokládala ta alžírská mírová dohoda, a e, v těch úřadů by se měly účastnit všechny ty skupiny, které spolu e, válčily. E, a samozřejmě se to velmi těžko provádí, aby tam všichni měli své zástupce, ale 7. června tohoto roku se ty skupiny nakonec dohodly, schválili dokument, který se jmenuje Dohoda, a tam se popisuje, jak přesně vzniknou tyto prozatímní eh, orgány, ale hlavně se tam vymezují i kompetence ty osoby a jejich mandát a jak mohou jednat a tak dále. To je podle mě velký pokrok, minimálně na papíře, protože praxe to myš moc neprojevilo. Ale Někteří asi mohou namítnout, že žádnou pokroku nedošlo, ale já si myslím, že když si uvědomíme, jaká situace byla před rokem, před rokem a půl, tak eh, ta eh, hnutí, ty skupiny proti sobě eh, válčily, bojovali spolu, CMA proti vládě. A teď minimálně už eh, spolu neválčí, ale dokonce jsou i schopny mluvit jedním hlasem a na něčem se dohodnout. A máme tam ten výbor, který monitoruje provádění mírové dohody. Jak to vypadá s prováděním eh, této eh, dohody? To se podařilo uzavřít díky mediaci Evropské unie, díky tlaku, který jsme vyvinuli, ale také díky eh, spolupráci se Spojenými národy. Jak víte, na konci června byl schválen nový mandát mise MINUSMA a to byl taky důležitý impuls. Společně jsme tedy vyvinuli tlak OSN, EU, Africká unie a e, další, abychom mediovali tu dohodu, nebo zprostředkovali tuto dohodu a abychom e, učinili další krok v tom procesu e, míru. Da, vláda také přijala velmi důležitá rozhodnutí, například jako zvláštního vyslance jmenovali hlavu státu, takže to pan Mahmady Jagura, pan Mahmadu Jaguru, který Eh, nejenom, že by měl eh, monitorovat, eh, co se tam děje, ale měl by aktivně vybízet k dodržování té dohody. Jedna věc je uzavření té dohody, ale druhá věc je plnění té dohody. A teď jde o to, aby tady byla ta nová instituce, ta hlava státu, která by měla dbát, aby ta dohoda se v praxi prováděla. A dále ještě vláda Eh, vyvinula další úsilí, eh, byl přijatý eh, dekret o integraci, dále byl přijat dekret o restrukturalizaci bezpečnostního sektoru. Takže určitý pokrok tady, ale hodně těch věcí, a to je potřeba uznat, zůstává pořád na papíře a nepromítá se to úplně do terénu. A my pořád jsme v komunikaci s těmi různými aktéry a snažíme se na ně vyvět tlak, aby jednali. Uh, už si skončit, samozřejmě ještě rád odpovím na vaše otázky, ale abych teď skončil tu eh, první část o mírovém procesu, tak eh, bych asi měl říci, že Kromě vytvoření těch prozatímních eh, úřadů jsou tady ještě dvě další důležité otázky, ve kterých bychom měli vyvíjet tlak na vládu. Eh, jednak je to ta kantonizace, ale potom je to také vytvoření těch eh, společných hlídek, což by mělo umožnit vytvořit atmosféru důvěry, aby eh, byla zajištěna stabilita a bezpečnost země. Takže můj závěr je potřeba pokračovat vyvíjení toho tlaku, je potřeba sledovat situaci, je potřeba vyvíjet tlaky jak na poslanecké hnutí, tak i na vládu a za každou cenu je potřebu udržet jednotnost eh, toho, té mediace, toho zprostředkovávání eh, mezi eh, stranami. Kolik je k tomu mírovému procesu a to je asi nejdůležitější věc. Druhá otázka, to je regionalizace. I to má e, svou důležitost e, ve všech těchto oblastech. Malijská krize byla epicentrem té sahelské krize. Ta sahelská krize je regionální protože postihuje přímo pět zemí a je to Mauretánie například z důvodu toho, že tam z Mali eh, přecházejí uprchlíci, Mali tam to je evidentní, eh, Burkina eh, má vztahy s Mali, dochází tam určitě ke kontaktu, potom Niger, který je zase ovlivňován krizí v Libii, a také eh, hnutím Boko Haram z Nigérie, a také tam přicházejí uprchlíci z Mali a potom je tady Čad, který je zase ovlivňován Boko Haram, také tou malijskou krizí, protože velký počet vojáků, eh, čadských vojáků, eh, jsou členy Minus ale je to tady také způsobeno hospodářskou krizi, protože došlo k poklesu cen ropy. Takže v podstatě tady máme pět zemí v tomto regionu, kde Eh, je potřeba, aby eh, začaly ty věci řešit společně, aby eh, to dělali v rámci organizace, které se říká G5. A my musíme sledovat a podporovat práci této organizace, aby měli společný postoj k některým otázkám. Také jde o to, aby tato organizace mohla uspět, aby bychom s ní potom mohli jednat aby se e, v důsledku toho zlepšila bezpečnostní situace a také ta hospodářská. E, je potřeba také e, hovořit o partnerství, to se diskutovalo 18. června. Vysoká představitelka jednala s příslušným ministry zahraničí a také v listopadu Jamena byl summit šéfů nebo hlav států těchto eh, pěti zemí. A potom eh, tady v Bruselu se nedávno také konalo setkání s ministry zahraničí, aby se eh, vytvořila tato struktura, která potom bude dohlížet na rozvoj, na bezpečnost a také na migraci, protože to jsou všechno ty důležité věci, které s tím souvisejí. A abych to trochu více zaměřila a hovořil o věcech, které se týkají bezpečnosti, protože to vás asi na tomto podvýboru zajímá nejvíce, tak eh, eh, je potřeba pečlivě si uvědomit, no pečlivě naplánovat, eh, jak by ta bezpečnostní situace no, mohla vypadat v budoucnosti, protože to má dopad na, tu, na ten mírový proces. Tato architektura, jak bych to nazval, bezpečnostní, má následující aspekty, nebo se musí opírat následující aspekty. Eh, musí tady panovat vůle těchto zemí posílit eh, eh, své bezpečnostní složky, své možnosti, protože ty nejsou příliš vysoké. A další důležitá věc je vůle k tomu, aby vznikly bezpečnostní instituce, které budou společné. Například je tady sahelská sahelské kolegium, které má vzniknout v Bamaku, je to taková obraná škola nebo vojenská škola, chcete-li. Eh, potom také systém časného varování, to bude v Čadu. A potom eh, je to obranný úřad eh, v rámci sekretariátu G5. Ten má stálý sekretariát, tedy v Čadu a má také předsednictví, které je rotující. teď to předsednictví vykonává také čat. Takže je tam také eh, oddělení, které má mít na starosti obranu. Třetí prvek, eh, který bych měl také zmínit, je posílení regionální spolupráce, což může eh, začít těmi smíšenými hlídkami, společnými cvičením, výcvikem. Eh, spravodajskou spolupráci až po vytvoření nějakého společného sboru, společného, společné armády, jak o tom diskutovali v Čamedě. Samozřejmě, to je velmi obtížné, to všichni víme, ale musí tady panovat eh, politická vůle, aby vznikla bezpečnostní struktura, eh, kterou tyto státy budou vytvářet společně. Můžeme o tom hovořit v diskuzi teď. Eh, vznikly dva návrhy, eh, které to mají, eh, které to mají dosáhnout a jestli chcete, tak vám potom můžu říct k tomu více podrobnosti. Tolik tedy k této struktuře. A teď jde o to, jak my, Evropská unie, můžeme podpořit, nebo jak podporujeme už tento proces. A není žádný pochybnosti o tom, že Evropská unie musí použít jak finanční nástroje, tak i bezpečnostní a obrané nástroje. Eh, té finanční oblasti, eh, byl vytvořen eh, svěřenský fond před měsícem, teď už jsou naplánovány čtyři bezpečnostní projekty a řízení hranic, což je zásadní pro mírový proces. Potom jde například financení té bezpečnostní školy, kterou jsem zmiňoval. Na to jsme vyčlenili finance. Potom jde také o mise, které mají pomoci státu, je tady eh, mise ně, několik, několika těmto státům, které mají pomoci s budováním kapacit. Ale samozřejmě musíme sledovat, jestli je tady pořád ta vůle k regionalizaci, k tomu společnému eh, eh, působení všech těch eh, států G5. -ky. Myslím, že eh, ty mise odvádějí vynikající práce. Já jsem měl nedávno eh, setkání zástupci zemí a všichni, hlavně zástupci Nigeru a Mali, eh, si velmi chválili práci našich misí. Naše mise jsou velmi důležité, je to to, co řídí celý tento proces. Tolik tedy eh, k tomuto tématu. A teď mi ještě dovolte, abych se zmínil o třetí eh, velkém tématu, což je koordinace, což je eh, také nesmírně důležitá věc, protože víme, že tady je celá řada různých aktérů a jejich činnost je potřeba koordinovat. Já už jsem říkal, Evropská unie byla první, která vytvořila sahelskou strategii dnes. Už je tady 16 strategií různých aktérů. CDAO, Africká unie, Eh, pak tam jsou tady různé národní strategie a mm, bez toho se eh, ten mírový proces neobejde. A proto ta koordinace musí v první řadě probíhat eh, interně, to je evidentní, v rámci Evropské unie, to je, mm, proto také máme mm, funkci zvláštního vyslance pro tuto oblast. A potom musíme koordinovat také s externími aktéry a Eh, těch je řada OSN například. Já jsem eh, eh, také vystoupil na Radě bezpečnosti, kde se projednávalo obnovení mandátu MINUSMY a tam přímo se hovořilo také o roli Evropské unie, o, tam je článek 4, který zmiňuje i mou funkce a o reformě bezpečnostního sektoru v Mali. Yeah evidentní, že musíme spolupracovat se všemi aktéry, co ne, kteří také působí eh, v terénu. Je nás 25-26 zástupců na tom eh, monitorovacím eh, výboru, který má sledovat provádění dohod. Potom samozřejmě musíme koordinovat naši práci s Africkou unii, protože Africká unie má v tom regionu se nejdůležitější roli, ale tady to trochu naráží na tu ochotu států G5 Ehm, si vzít tyto otázky za vlastní a eh, aktivně působit. Jsou tady některé oblasti, ne konfliktu, ale oblasti, které jsou kontroverzní a které eh, se budou vyžadovat lepší koordinaci, abychom to, eh, ty spory z toho odstranili. A na závěr bych chtěl říci, že tady čelíme obrovské výzvě. Mír v Mali je klíčová věc. My doufáme, že tento proces bude úspěšný. Evropská, roli, Evropská unie v tom hraje velmi důležitou roli. Jak víte, nejenom, že jsme eh, eh, že jsme členy toho monitorovacího výboru, tam je také Alžírsko, spolupracujeme tedy s Alžírskem, které společně s námi před eh, sedá tomu výboru, který má dohlížet na provádění alžírských dohod a potom musíme řídit debatu všech stran a myslím, že také díky spolupráci s OSN se podařilo uzavřít tu dohodu, která má vytvořit ty prozatímní orgány. A já bych chtěl ještě zhrnout na závěr jednou větou, která asi popisuje eh, filozofie našeho přístupu, říkala také vysoká představitelka. Je důležité, aby to byly ty státy samotné, které si eh, to řešení vezmou za vlastní, statožní se s ním. A my musíme pracovat ne pro Afriku a pro Sahel, ale s Afrikou a se Sahelem. Děkuji. Pane velvyslanče, pan Galer, prosím. Děkuji vám srdečně, to bylo opravdu velice obsáhlé a zajímavé ty vaše informace. Ale vlastně to vedlo k jistému vystřízlivění. Velká dávka optimismu, z toho teda ne, Nečnila. No, vy jste řekl, že jsme byli první, kdo měl strategii pro Sahel. To je pravda, ale v preventivní oblasti se nic moc, ničemu moc nepodařilo zabránit. Já jsem parlamentním zkromáždění AKT-EU zjistil, že kolegové z Mali už dávno před rokem 2011 o tom hovořili. Myslím, že už 2009 eh, o tom hovořil jeden malijský kolega, který se později stal předsedou tamního parlamentu, hovořil o tom, jak těžká je situace na severo země a že bychom na to měli dávat pozor to tenkrát zaznělo i za přítomnosti komise a předsednictví rady, tak se to prostě akceptovalo a začali jsme být aktivní až později a potom zasáhla především Francie v té první fázi situaci, kdy se milice chystaly útočit na Bamako. Proto tady všechny pěkné strategie v předstihu preventivní vliv vlastně neměly. Tedy zeptal bych se, je to tak, že zodpovědní v Mali opravdu aktivně pracují na obnovení státnosti? Teď nehovořím o ministerstvech v hlavním městě, ale o těch eh, oblastech, jako je Timbuktu, ty původně obsazené oblasti. Funguje tam opět státní zpráva, alespoň tak jako předtím, nebo i na jiných místech. To je přece měřítko toho, zda občané vůbec stát vnímají jako existentní. Nebo je to spíš ten dojem, že ta maliská vláda je tak jako držena nad vodou mezinárodním společenstvím? To by mě zajímalo. A pak jste zmínil mimo jiné, Závěrem spolupráce skupiny G5 i bezpečnostní oblasti. Pak je tady ještě Africká unie. My v té strategii EU Afrika se věnujeme tomu, abychom pomohli tamním kolegům ty cíly African Standby nějakým způsobem uvést v život. To by byl vlastní nástroj Africké unie, tyto síly stand-by. Pak jste řekl, že tam bude třeba zájem udělat spíš něco regionálního. Teď je tedy otázka, zda v rámci ECOVAS ta regionální konstrukce by byla trochu, řekněme, blížší, protože by měli větší pocit zodpovědnosti ve vztahu k té Africké unii, která je velká, sídlí v Addis Abebě. Co je v této situaci eh, věcí, kterou bychom mohli pomoct. Já, nejs, já jsem na tom tak, že kdyby mi odborník, nějaký odborník řekl, co je lepší cesta, tak bych byl pro, abychom se jako Unie tou cestou vydali. Děkuji. Thank you, Mrs. Děkuji a prosím pana Nikolaje. Eh, Děkuji, pane velvyslanče, za vaši prezentaci. Já doufám, že nedojde k dalšímu případu, jako bylo Somálsko. Protože všechny um, známky ukazují, že ten problém bohužel zhoršuje, nebo že ta bezpečnostní situace zhoršuje. Mě zajímá jedna věc. Zajímá mě teroristická síť, tady ta specifičnost teroristické sítě v této oblasti spočívá v tom, že dochází hodně k únosům. I Evropanů, hodně Evropanů jsou obětmi e, únosu. Mě by zajímalo, jestli jsou to mezinárodní turistické sítě jako al qaeda nebo Boko Haram, nebo jsou to spíše jiné eh, subjekty nebo jiné skupiny, které by eh, které se do, toho, do této situace vměšují. A potom mám druhou otázku. Myslíte si, že ta organizace G5 je jediná, se kterou je možné provádět tu strategii pro sál, nebo lepší e, mít individuální přístup k těm jednotlivým státům? Paní Lezing? Ich habe gelesen, dass ähm, Ist Zase se mi to vyplo, začnu tady znovu. Děkuji. Četla jsem, že EU Mali by se mělo realizovat na vícero místech. Slyšela jsem, že i na severu. Uh, Otázka tedy zní, je tomu opravdu tak, a nebo zeptala bych se zase k tomu, co si o tom myslíte, zda s ním neporoste pravděpodobnost toho, že se ty jednotky dostanou do nějakých bojů? A další otázka. Hovořil jste o tom, že Niger trpí dopady libijské krize. Opakovaně se hovoří o tom, že i Mali a jeho destabilizace vlastně je dopadem intervence NATO v Libii. Souhlasíte s tím a jak to vidíte, jaké konkrétní faktory k tomu vedly? A pak jste také hovořil o tom, já to jméno teď nejsem schopna zopakovat, ona fronta za osvobození agující na jihu. To je pro mě dost znepokojivé a proto bych se zeptala, jaká skupina obyvatelstva tuto osvobozeneckou frontu podporuje. Jsou to obyvatelé jihu, kteří jsou do toho vtahováni nebo tam přeběhli k ním nebo jsou to islamisté, tato skupina, nebo je to skupina ze severu, která začala operovat i na jihu. A pokud jsou to lidé z jihu, tak pak je moje otázka, jaké cíle tito lidé mají. Jsou to islamistické cíle, víceméně srovnatelné s cíly těch na severu, nebo jsou to úplně jiné skupiny obyvatelstva? Jaké cíle mají? Tenkrát jsme měli ten převrat v Mali, to byla zas úplně jiná skupina lidí, která to podporovala s úplně jinými cíly. Tady bych poprosila o konkrétnější informace a také vás poprosím o určité hodnocení. Vy jste řekl, no tak to prostě je, ale jaký vliv to má na bezpečnostní situaci v centrálním Mali a na jihu? Děkuji. Thank you. Děkuji. A pan Don John. Merci. Děkuji, pane předsedkyně, paní předsedkyně, pane velvyslanče, za vaše za eh, vaši prezentaci. To ilustruje jednak eh, obtížnost eh, vaší práce v těch zemích, ale zejména v Mali. Já bych eh, se chtěl připojit k tomu, co říkal pan Gáler, který se ptal na efektivnost toho, co my eh, v této oblasti podnikáme, protože my jsme poměrně velkou mezinárodní organizací, to je jasné. Vy jste hm, hovořil o té potřebné koordinaci, vzhledem k tomu, že tady je řada dalších aktérů. Nestačí jenom Eh, mít eh, zvláštní vyslance, jsou tady vedoucí těch eh, jednotlivých melí, misí, potom další vysoká představitelka, která má koordinovat jejich práci. Potom jsou to některé státy, například Francie, které jsou velmi aktivní v tomto regionu. Další africké státy, které někdy koordinují více, někdy méně. Tato četnost aktérů je asi zdrojem eh, velkého zmatku a eh, musí být také problémem pro ty místní eh, partnery. Malici kolikrát asi nevědí, kdo dělá co na té mezinárodní scéně. A Kromě toho jim to dává výhodu, protože mohou rozehrávat ty strany proti sobě, mohou toho neužívat ke svým e, účelům. A já jsem e, souhlasil s tím, když jste říkal, že je potřeba, aby tady e, bylo určité stotožnění s tou strategií, ale myslím, že to také může sloužit k instrumentalizaci pro prosazování jejich zájmu. E, a teď eh, trochu přesněji, ta regionalizace, eh, o tom se hodně hovoří, teď eh, v Evropské unii to je asi nevyhnutelná věc, ale i tak bych si dával pozor na ten způsob, jakým se to má dospět, to, co různě čtu nebo slyším, znamená, že ta regionalizace, zejména ta mise CSDP v Mali, má do centra všech těch našich kroků umístit Bamako. Ale já si myslím, že každý ten stát je něčím specifický. A bude tady asi trošku žádlivost nebo nevraživost. Já jsem nedávno mluvil se zástupcem Mauritánie, který měl pocit, že jeho země není úplně rovnoceně pro, pro, pro žena z rovnoceného partnera. Potom jsou to další ehm, aspekty. Možná, že z Evropy to všechno vypadá stejně, eh, ať se podíváte na kterýkoliv stát, ale v praxi to vypadá trochu jinak. A myslím, že potom jde o naši kapacitu eh, Pamaku. Tam máme tu civilní misi, máme tam i vojenskou misi. Eh, ty mají hodně práce. Vy jste je chválil. Já nemám eh, důvod eh, to nějak spochybňovat, ale myslím si, že ta práce eh, by si zaslouhovala trochu prohloubit, zejména ta civilní mise. A nevím, jestli by v případě té regionace se ta práce těch misí nenarušila, protože by ty zdroje a všechny ty, ten personál a ty finanční zdroje se přesunuly někam jinam. A potom eh, bych se chtěl zeptat na tu společnou jednotku, co tím přesně máte na mysli. Eh, chtěl bych také připomenout, že nedávno vysoká představitelka Mogherini hovořila o eh, skupině rychlé reakce. A někteří, zejména Malici, se k tomu staví tak, eh, že by to eh, bylo zbytečné, že to zbytečně eh, násobuje ty již existující struktury, tak by mě zajímalo, co si o tom přesně myslíte. Tolik tedy moje otázky a také by mě zajímala role Alžírska A vy jste také ve svém úvodu zdůrazňoval, že, a to oprávněně, že Evropská unie byla první, která se vybavila touto dobrou strategií. Já myslím, že tam je úplně všechno. Je to dokument, eh, na který já odkazuji velmi často, ale to, eh, co je eh, trochu frustrující, je ta strategie byla přijata v roce 2012 a tom roce, dnes jsme v roce 2016. Hmm. Ne, že bychom byli úplně bezmocní, ale musíme se konstatovat zhoršení té situace. A to je, to je nepokojní. Thank you, Mr. Děkuji, prosím, pan Nard. Děkuji. Je to otázka bezpečnosti a proto je zde potřeba eh, vojenské účasti. Je zde ale určitý klasifikační problém. Jde o francouzskou kolonizaci, která vedla, která a o období od francouzské kolonizace až po konec tohoto období, kdy historicky to bylo naopak. Lidé opouštěli sever a přemysťovali se na jih, třeba do Jemeny, a my jsme říkali, že to byly teroristické skupiny. Platí, že některé z nich opravdu byly, ale musíme to řešit věcně, spíše než takto jednoduše popisně. Tradiční způsob života se ničí a neexistuje ekonomická alternativa pro tyto lidi. Což samozřejmě znamená, že zde máme něco podobného na severu Libie, kde se množí zbrojení. Není to něco jako metafyzika, je to taková superstruktura, která vytváří sociální explozi, protože lidé nejsou schopni se takto uživit. Máme zde 16 strategií pro Sahel. Pro Sahel. Máme zde 16 strategií. A zatím z hlediska místní populace nedošlo naprosto k žádné změně. Můžeme připravit i mimořádné plány, nicméně jejich chudoba, nedostatek vody, nedostatek ekonomických možností, to všechno vede k důsledkům, které zde zaznamenáváme. Nesmíme se nechat zmást. Ta sociální situace je takto výbušná, protože se lidé neuživí a to v samém důsledku vede i k problému obchodování s lidmi. V tuto chvíli zjišťujeme, že se zde objevuje stejný problém jako u jezera Čad. Sem se lidé přemysťují často rukama obchodníků s lidmi. Ať už si vyberete jakékoliv město Mazejra nebo jiné, zjišťujeme to samé. Sociální střety jsou důsledkem absence ekonomických alternativ. Tady slyšíme o různých eh, superstrukturách, ale realita v terénu se vůbec nezměnila. Pokud něco, tak se zhoršila. Čad je země, která se která se opírá o etnické menšině. Nigerie je zřejmě nejstabilnější zemí. A šlo by říci, že Čad má tohle všechno, ale je to příklad kleptokracie. Tato menšina má Čad jako svoji základní základnu. A z tohoto důvodu je celá země křehká. Další kmeny byly odstraněny. Mauretany je naprosto korupční. Baumaku je další příklad. A pohovořme i o tom, co říkala před chviličkou kolegyně. Rozšíření regionu Mokty. Je tam, sa, jsou tam saharští nomádi, fulány, kteří jsou spojeni s kmenem Sangai, který uh, má kontrolu nad daným regionem a oni chtějí chránit svůj skot před konfliktem, který přichází z vnějšku země. Neměli bychom si myslet, že tohle je ideologická představa určité struktury a že to můžeme vyřešit z hlediska bezpečnosti. My zde hovoříme o naprosto základních záležitostech, jako jsou zdroje, Určitě to platí v Mokty, tam už se ani nedá jet, jelikož jsou tam taková bezpečnostní rizika, že to není možné. A když se přesuneme 300 kilometrů na sever k Timbaktu, tak zjistíme, že je zde situace opět podobná, pokud jde o kontrolu nad regionem. A byl zde problém s výstavbou vojenský základen Mali. To trvalo čtyři roky. A nakonec se ukázalo, že je to naprostý skandál. Ty, ta infrastruktura není použitelná. Funguje to čtyři roky a poprvé něco proběhlo 21. dubna. V podstatě poprvé proběhl výcvik vojenských složek. A tím pádem odsuzujeme lidi ke smrti, pokud nejsou tyto lidé dostatečně vycvičeni. Je to přístup Evropské unie, který je velmi povrchní. Ne, že nedáváme přístup eh, ke zbraním, no to je taková filozofická myšlenka. Tito lidé totiž mají být dostatečně vycvičeni k tomu, aby byli schopni se bránit ozbrojeným skupinám. Ty ozbrojené skupiny uh, se vedou velmi dobře na bitevním poli a poprvé za čtyři roky, 21. dubna tohoto roku, Malta něco takového použi, eh, pou, eh, použila. Mám pro ně veliký respekt. Do té doby to nebylo vůbec možné. A ti, kteří jsou skorumpováni, tak prostě vyšlou lidi v uniformě na smrt, aby zemřeli na bitevním poli, protože bez výcviku je to riziko, že voják padne vysoké. Máme zde francouzský Bahrán, další uh, vojenské síly. Myslím si, že UTM není efektivní mise. Omlouvám se, ale nemyslím si to. Hovořil jsem s, s malýskými uh, vojáky, s jejich generály a ti vám řeknou tu pravdu. Řeknou, že tam panuje naprostá neschopnost. Že se snaží udržet své pozice na bitevním pole, ale nemají vybavení, nemají eh, zbraně. Takže se vždycky pouze brání. A to takže velmi bezubě. To znamená, že jak si má člověk pomoci a jak si má v kasárnách eh, pomoci, jak se bránit. Je to něco jako smrtelná pevnost, tam čekají nesmrt. Hovoříme zde o ohromných rozdílech ve vybavenosti a ve cvičenosti tito lidé jsou cvičeni v podstatě pouze na defenzivu, což je odsuzuje k smrti. Já jsem z toho velmi smutný, že situace, jaká je, za čtyři roky se nezapojili do naprosto žádného střetu a to proto, že nedostali ani vybavení, ani výcvik proč tedy vymýšlet tyto metafyzické plány, které se zde uh, strojí? Za čtyři roky se nic nestalo a já se za, zamýšlím nad tou explozí v Sahelu, nad tím výbušným prostředím mezi Rokala a Atlantským oceánem. Když se tam vypravíte, tak zjistíte, jak to vypadá. Eh, Nepomůže integrovaný plán G5 ani jiný text. Eh, Místní populace mno, potřebuje mnohem více. Sudánská hranice, Mauritánská hranice, tam nedošlo k naprosto žádné změně, co se týče situace místního obyvatelstva. Oni žijí ve stejné chudobě, takže nebuďme nijak překvapení, pokud se z Fulány staneme Sína a převezme starodávné starověké jméno. E, další je Mauretánie. To je můj postřeh, jak situace v tuto chvíli vypadá. Děkuji. Děkuji. A máme před sebou dotazy. A já poprosím pana velvyslance, aby se zamyslel nad tím, co zaznělo a případně zodpověděl položené dotazy. Oui, euh, merci avant tout, merci pour vos questions. Děkuji, eh, děkuji za vaše otázky, za vaše eh, komentáře, které jsou všechny velmi věcné, relevantní. Ehm, ten region je velmi složitý, jsou tady velké rozpory a, a paradoxy, jsou to kolikrát rozpory, které trvají už dlouhou eh, dobu, nevznikly nedávno. Já jsem pět let eh, byl velvyslancem Francie v Nigerii a tam také je možné konstatovat obrovské rozdíly mezi severem a jihem. A to, že tam existují dvě eh, velké kultury, mezi nimiž je napětí a to jsou tradiční eh, rozpory, které byly, ano, zvýrazněny ještě tou koloniální dobou, protože tam vznikla struktura a, nebo administrativa, eh, která eh, ty konflikty eh, na určitou dobu potlačila, ale ty se potom po odchodu kolánních velmocí zase projevily plné síle. Já bych chtěl odpovědět ty vaše otázky v tom pořadí, v jakém jsem si je zapsal. Nejprve regionalizace a ta společná jednotka. Neměli bychom zapomínat na to, že pokud těchto pět zemí chce mít eh, společnou jednotku, zlepšit bezpečnostní situaci, tak je to eh, tak je nesmírně důležité je podpořit. A, ale musíme řešit horizontální problémy. Je to terorismus, eh, nezákonný obchod s drogami eh, a tak dále. A to eh, žádný z těch států nezvládne sám. A jaká je přidaná hodnota vytvoření té organizace G5? To je to, že budou moci řešit ty problémy regionálně. To je jeden z těch důvodů, proč by měla vzniknout ta společná eh, jednotka. Teď to existuje jako návrh, nebo ty návrhy jsou dva, které jsou velmi odlišné. Ten jeden návrh říká, vytvoří se úplně nová jednotka, což není úplně možné, eh, a nebo eh, se eh, partnerství s těmi, které už tam jsou, vytvoří nějaký koordinační systém, který by mohl přispět k lepšímu řízení hranic. A to je asi nejdůležitější. A je dobře, že tady existuje politická vůle těchto zemí k něčemu takového přistoupit. Druhá otázka se týkala terorismu. teroristických sítí, které v regionu působí, eh, když mluvíme o tom regionu. A pan Nart například eh, ten region zná velmi dobře. Je tady eh, řada skupin, které nejsou úplně považovány za teroristické, jsou považovány za eh, převaděčské. Eh, jsou to skupiny, které vždycky už dlouhá dobu používaly eh, Eh, Saharu jako mm, pro přepravu, nebo přepravovali spoustu věcí eh, přes eh, Saharu. Kdysi to byli otroci, sůl, s tím se tady obchodovalo. Potom začali obchodovat, nebo mm, tady podnikat v cestovním ruchu. Kolikrát řada těch skupin vlastní cestovní kanceláře, nebo mají ty kapacity pro, pro turisty, kolikrát jsou Bamako samotném a není to na, na tom nic oni to tak dělali vždycky. Co je ale pravda, je také to, že bychom mohli mluvit hodně dlouho o terorismu, ale jsou tady dvě nebo tři odlišné úrovně, které je potřeba rozlišovat. Já jsem e, byl vlastně také zvláštním vyslancem pro Libie, tam jsem e, byl dlouho. Tam došlo k eh, tomu, že tam vznikl Daesh, nebo tam působil Daesh. Ale eh, s tím souvisí také určitý kmen Tibu, který nikdy nedopustí, aby Daesh začal působit i na jihu e, eh, Libě. Daesh je na severu a vlastně tento eh, kmen Tubu e, vlastně působí jako ta e, překážka mezi Boko Haram a Daeshem. Což je důležité, protože, jak víte, ta hranice je velmi propustná, protože je e, v poušti. A potom jsou tady další skupiny. E, a víme, že to také e, na to měl vliv, měla vliv občanská válka v Alžírsku. <clears throat> Ta jedna skupina CSPS byla u původu všech těchto hnutí. Ta hnutí potom se znásobovala nebo posilovala protože se k ním přidali bojovníci z Afghánistánu. A to byl ten původ. A to se ještě promítlo do toho tuareckého problému, nebo problému s Tuaregy. A potom na jihu máme Boko Haram. To je problém, který byl kdysi čistě nigerijský, ale rozšířil se, mm, je teď globální, je to velmi složitý jev, ale teď díky Eh, úsilí Francie v určité zóně Sahelu, si myslím, že je eh, možné tomu čelit. A teď eh, bych přešel do španělštiny. No. A teď přecházím do španělštiny a zeptám se. Pochopitelně jsme výbor, podvýbor pro bezpečnost a řešíme zde strategie Evropské unie, která se opírá o dva pilíře bezpečnost a rozvoj. Je to bezpečnost a rozvoj. To znamená, že otázka zní, která země je schopna učinit kroku v oblasti rozvoje. To je velmi těžké zodpovědět, protože se musíme zaměřit na podmínky, které v daném regionu panují. Nezaznamenáme žádný pokrok v oblasti rozvoje, pakliže nebude k dispozici příslušná bezpečnostní infrastruktura, třeba soukromý sektor, občanská společnost. A jak říkáte, do Makty už nejde jet. Takže kdo v těchto zónách bude pracovat? Potřebujete bezpečnostní opatření. Já se domnívám, že Evropská unie se maximálně snaží učinit vše, co je možné. Hovoříte o politické korektnosti, ale jsou zde lidé, kteří se maximálně snaží všechno změnit a hovoříte o vybavenosti, to je pravda, to je naprosto zásadní. Sledovat i stav vybavení, to je problém, který musíme řešit. Je to problém, který musí řešit členské státy, musí ho řešit Evropská unie. Tímto směrem se musíme vydat, ale opatrně, obezřetně, jak víte. Za poslední dobu vzniklo několik iniciativ komise a zazněly požadavky, aby nástroje zajišťování míru byly nadále uplatňovány a aby zde nedocházelo k žádným škrtům, žádným omezením. Když se podíváte na UKAP a další mise, tak já se domnívám, že tyto mise jsou významné. A vypadá to tak, že předtím tam nebyla žádná vojenská mentalita vůbec přítomná. A podle našeho názoru je velmi dobré mít k dispozici podporu UTM. Pokud to nepodpoříme my, tak to nepodpoří nikdo. A těch pět zemí, které jsou členy skupiny G5, vyslovili na úrovni hlav států vůli se zde angažovat. Máte-li tuhle vůle, tak ta se dále promítá do vůle na úrovni ministerstev, na úrovni nižších a dál se rozmělňuje francouzsky. la la conjointe. Potom eh, tady byla ta eh, otázka na eh, tu smíšenou společnou jednotku to eh, se snažíme vytvořit, nebo na pomoci tomu vytvoření, protože by to mohlo vést k zlepšení bezpečnostní situace. Toto byla eh, iniciativa, která byla vytvořena eh, na základě toho svěřenského fondu a to nám umožňuje teď velmi rychle reagovat na vzniklé okolnosti. Francouzské, španělské, italské policejní síly, včetně portugalských, se rozhodli vytvořit tuto skupinu rychlé reakce, která by mohla zasáhnout, pokud eh, se něco někde stane a pokud eh, <clears throat> to bude potřeba a hlavně ta skupina eh, musí být interoperabilní. A ta skupina už vznikla, jsou to i další projekty, které už byly financovány z toho fondu. A samozřejmě, že tady může docházet k určité duplikaci, ale Myslím, že tady je neudiskutovatelná ochota eh, se na tom podílet a eh, reagovat tím ty na potřeby, které ty státy formulovaly. A teď zase přijdu do španělštiny. Téma. A poslední připomínka. Mm, Ještě jedna věc, o které jsem zatím nehovořil, Navíc k tomu tématu, které jste nastínil, ono vybavení, vyzbrojení, to bez pochyby ano, ale vedle toho ještě význam mládeže. To je priorita, to by měla být priorita všech, opakují to všichni politici v tomto regionu. V této oblasti má v průměru každá žena 7,6 desetin dítěte. Mezi 9 a 12 tam se opravdu skrývá demografická bomba. Populace dřív rostla na dvojnásobek co 30 let, zatímco teď se zdvojnásobí každých 18 let. To znamená, Máme-li potom nějaký pracovní trh nebo trh teroristický. My musíme pro ty mladé lidi vytvořit nějaké alespoň minimální podmínky, nebo z toho poplyne přímé ohrožení Evropy. Tady se jedná opravdu o bezpečnost Sahelu. Bezpečnost Mali, bezpečnost Sahelu je součástí naší vlastní bezpečnosti a to musíme vědět a pustit se do toho. Teď eh, ještě pár slov anglicky. Pokusil jsem se odpovědět na všechno podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Děkuji vám za pozornost, děkuji za pozvání. Pane velvyslanče, děkuji vám za vaše obsáhlé informace k tomuto tématu. Děkuji vám že jste informoval tento podvýbor o záležitostech Sahelu a Afriky. Příští týden nás čeká mise sede do Mali a pak budeme mít debriefing, který nám umožní diskutovat o tomto tématu ještě jednou. Ještě jednou vám opravdu upřímně děkuji za tuto výměnu názoru. Myslím, že si pan velvyslanec zaslouží potlesk. Please be ready. Děkuji vám za účast. Prosím, abyste se dostavili na odpolední schůzi. Budeme mít podobně zajímavý úvod pro naši zářijovou misi do Iráku. Děkuji vám.